Thank you, friends, for being here. We start. Děkuji, přátelé, že jste se dnes dopoledne dostavili. Začneme rovnou bodem čtyři na pořadu jednání, což je koordinace systému sociální což je koordinace systému sociálního zabezpečení. Doufám, že se do této důležité diskuse zapojíte a začnu s tím, že předám slovo panu zpravodajovi Balásovi. Takže prosím, Guillaume, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji, paní předsedkyně. Drahé kolegyně a kolegové, od chvíle, kdy jsem začal na této zprávě pracovat, tak jsem se snažil Eh, hovořit eh, s různými zúčastněnými stranami. Jel jsem do Varšavy, kde jsem hovořil se zástupci podniků, hovořil jsem také s odbory. Na podobný dialog jsem jel také do Berlína a hovořil jsem také s celou řadou zástupců vlád, eh, odborových konfederací, ale také asociací podnikatelů, ať už tady v Bruselu nebo ve Štrasburku. Na základě těchto dialogů jsem vypracoval první návrh zprávy, o kterém dnes budeme hovořit. Práci jsme koordinovali také se stínovými zpravodaji. Rád bych se s se stínovými zpravodají sešel nejprve osobně s jedním po druhým, abych se seznámil s jejich názory na věc a potom uspořádáme společné zasedání. A rovněž eh, bude důležité seznámit se se stanoviskem rady. Komise eh, v prosinci roku 2016 zveřejnila svůj, názor, eh, svůj návrh který má zajistit lepší mobilitu pracovníků v Evropské unii. Týká se to EU, ale také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Cílem tohoto návrhu je zajistit kontinuitu sociálního zabezpečení těchto pracovníků, když přecházejí z jedné národní legislativy do jiné. To znamená, že se tady pohybujeme na poli koordinace, nehoří se v tom návrhu o harmonizaci, což samozřejmě vede k určité nespokojenosti, nicméně i tato kontinuita je důležité, důležitá. Je potřeba v prvé řadě koordinovat dávky v nezaměstnanosti. I v debatách tady v parlamentu často vysvítá, že právě dávky v nezaměstnanosti jsou pro pracující nejdůležitější. Pokud je tedy o vývoz těchto dávek, tady se jedná o pracující, kteří jedou eh, pracovat do jiného členského státu, aby si mohli ponechat dávku nezaměstnanosti. A tady komise navrhuje tento vývoz po období tří měsíců na místo jednoho, přičemž členské státy mají možnost prodloužit tuto dávku až do jejího ukončení já jsem pro tento návrh a dokonce ve své zprávě navrhuji prodloužit vý, možnost vývozu těchto dávek až do jejich ukončení, až do jejich uplynutí, protože se domnívám, že toto prodloužení lhůty napomáhá eh, nezaměstnaným najít si práci je tady přímý vztah mezi délkou vývozu dávky v nezaměstnanosti a schopností najít si další zaměstnání. V případě, že nezaměstnaný si aktivně hledá práci, tyto dávky mu mohou pomoci. Dále je potřeba stanovit to, kdo vyplácí tuto dávku, což je něco jiného než její vývoz. Je členské státy musí započítat dodávky v nezaměstnanosti i období, které pracující pracoval v jiných členských státech, pokud v daném členském státě pracuje minimálně tři měsíce. Tak to stojí v současném návrhu komise. Nicméně současná situace je pro členské státy poměrně nepřehledná. Důležitý je tady princip sčítání, tak jak to vyplývá také ze studie Evropského parlamentu z minulého týdne, je zároveň důležité, aby se tady uplatňoval i restriktivní princip, to znamená, že já tady navrhuji jeden měsíc, což je tedy jeden měsíc, který musí pracující odpracovat v daném členském státě, než má nárok na princip sčítání. Domnívám se, že tento návrh posílí kontinuitu sociálního zabezpečení pracujících a zajišťuje také rozumná opatření, pokud jde o členství systému sociálního zabezpečení. Tím se dostávám ke třetímu tématu a ten bych rád zdůraznil, protože ten bývá často opomínán. Nicméně pro celou řadu pracujících je velice zásadní a to je otázka příhraničních pracujících. V návrhu komise se stanoví, že členský stát posledního zaměstnání musí vyplácet dávky v nezaměstnanosti příhraničním pracovníkům, a to je novinka, pokud tento pracovník vykonával činnost na jejich území alespoň po období 12 měsíců. To znamená to období 12 měsíců, eh, to je ta novinka. Pokud eh, tam pracoval méně, tak mu dávky vyplácí členský stát jeho bydliště a pokud eh, tam pracoval déle než 12 měsíců, tak je to právě členský stát, kde pracoval, který mu tyto dávky vyplácí. Eh, je potřeba nicméně tato ustanovení dále vyjasnit, tak aby návrh komise nevedl k praktickým potížím. Eh, je zejména důležité tady vyjasnit, jak to bude fungovat v případě návrhu dalšího vzdělávání. Pokud totiž v současné chvíli pracoval někdo na území členského státu více než 12 měsíců a nyní je nezaměstnaný a odpoví na nabídku zaměstnání v zemi, kde pracoval, nicméně žije jinde, tak co má v tu chvíli dělat? To znamená, že pokud má být součástí toho systému v členském státě, kde pracoval, tak tam musí dojíždět ze země svého bydliště, což mu může činit jazykové problémy, praktické problémy s dojížděním a může to působit také potíže v případě, že dojde k soudnímu sporu, je předvolán před soud, jehož jazyk neovládá a tudíž je stížena jeho situace, hájit, jeho možnost hájit své, svá práva. To znamená, my tady návrh komise nějak nespochybňujeme, ale chceme vyjasnit ta pravidla, aby docházelo k lepší spolupráci mezi správními orgány a aby ten člověk eh, mohl mít možnost hledat práci v členském státě svého bydliště. Pak se dostáváme k dalšímu tématu, což je téma velice eh, složité v tuto chvíli, protože rada tady postupuje pomalu. A to je konkrétní kapitola, která se týká dlouhodobé péče. Tato iniciativa se mi v principu líbí, to znamená mít eh, samostatnou kapitolu, samostatný oddíl zasvěcený dlouhodobé péči. Administrativní komise je orgán, který se zabývá koordinací systému sociálního zabezpečení, by měla více spolupracovat se sociálními partnery. Je důležité, aby hlas sociálních partnerů byl vyslechnut a aby se s nimi spolupracovalo aby do těchto jednání byli zapojeni také například představitelé nemocných nebo představitelé pojišťoven při vyjednávání těch konkrétních služeb. Nemělo by se nicméně jednat, eh, pokud je o sestavení těchto eh, dávek a sestavení těchto podmínek, neměl by to být pouze byrokratický akt, ale mělo by se skutečně vyjednávat i se sociálnímu partnery. Tady se eh, snaží návrh komise zohlednit judikaturu soudního dvora. A já samozřejmě jsem si vědom této judikatury, nicméně se nedomnívám, že je úkolem eh, tvůrce evropské legislativy kodifikovat eh, rozhodnutí soudního dvora. My jsme tvůrci legislativy. Samozřejmě judikatura soudního dvora má velkou váhu, nicméně neměla by mít váhu na, neměla by mít takový dopad na práci ať už Evropského parlamentu nebo Evropské rady a proto se domnívám, že není úkolem legislátora, aby kodifikoval judikaturu soudního dvora. Rovněž vítám snahu komise standardizovat postupy, pokud jde o formát a obsah přenositelných dokumentů, které dosvědčují účast v systému sociálních zabezpečení nějakého členského státu pokud jde o vydání a převzetí tohoto dokumentu, to by mělo spadat do působnosti členského státu, kde pracovník pracuje. Rovněž bychom se měli snažit o zkrácení odpovědních lhůt mezi jednotlivými zprávami, protože často eh, jsou tyto lhůty velice dlouhé a to, že nějaká zpráva neodpoví, by automaticky mělo spustit eh, proces přenesení pravomocí. To znamená, ve chvíli, kdy, eh, kdy administrativní zpráva neodpoví, tak by mělo dojít k přenesení pravomoci, tak aby nedošlo k, k anarchii, tak jak se to děje za současné situace. Dále bychom měli optimalizovat kontakt mezi státními zprávami a také kontakt s evropskými občany. Uh, já tady navrhuji zřízení elektronické sítě, které, která by napojovala jednotlivé státní zprávy po vzoru toho, co existuje v Belgii jako takzvaná Bank, Carrefour, to je ta Crossroad Bank, která by měla zajišťovat lepší koordinaci. To by se týkalo také eh, toho návrhu komise, který spočívá v jednotlivém sociálním čísla sociálního zabezpečení, což je další návrh, který se mi líbí. Já, když jsem hovořil se zástupci v, ve Varšavě a v Berlíně, tak eh, toto tam zaznívalo velice často. V 21. století Evropa nemůže být kontinentem, kde všechny dokumenty v oblasti sociálního zabezpečení jsou stále na papíře. Tyto dokumenty musí být digitalizované a je skutečně potřeba je modernizovat. Dále je tady otázka vysílaných pracovníků. Eh, tady je stanovena minimální, minimální členství, minimální doba účasti v systému sociálních zabezpečení. Rovněž je potřeba eh, zasílat některé dokumenty ještě před vysláním. A v této oblasti navrhuji také pozměňovací návrh, ustanovení, které mají zamezit praktickým potížím, ke kterým by mohly vést návrhy komise, ať už jde o oblast jazykovou, praktickou nebo možnost využívat eh, sociálních dávek. Pokud jde o příspěvky eh, v době vyslání, navrhuji tady pozměňovací návrh 54, kde chci, aby to, co se stanoví v směrnici o vysílání pracovníků, sloužilo jako, jako jakýsi základ, ze kterého jsou pak vypočítávány příspěvky. Dále v pozměňovacím návrhu 25 navrhuji změny článku 16, který v tuto chvíli stanoví, že členské státy mohou aplikovat výjimky, pokud tento článek eh, respektive tento článek se týká období vyslání překračujících 24 měsíců. Rovněž chci, aby členské státy měly možnost, pokud si tak budou přát, stanovit společný režim sociálního zabezpečení pro vysílané pracovníky tak eh, aby pro ně byl systém sociálního zabezpečení výhodnější. To znamená, že osoby současně, samostatně vydělečně činné a vyslané, vyslaní pracovníci mohou mít možnost zvolit si ten výhodnější ze systému sociálních zabezpečení dvou členských států. Systémem tohoto nařízení je zajistit koordinaci eh, sociálního zabezpečení v různých členských států a proto se domnívám, že eh, bychom neměli zamezovat, že bychom neměli členským státům znemožňovat tyto systémy harmonizovat, pokud si to budou přát. Pak tady máme otázku eh, rodinných dávek. Pokud je o příspěvky na děti, pouze 1% těchto dětí žije v jiném členském státě, než ve kterém jeho rodiče pracují. Eh, z tohoto důvodu by indexace jejich eh, dávek mohla vést ke eh, zesložitění celého systému, který by byl velice ne, nejasný a rovněž byrokratický. Domnívám se, že této byrokratizace není potřeba. Na závěr bych chtěl říci, že Eh, bychom se měli vyhnout eh, při tomto tématu nejrůznějším karikaturám, které hovoří o sociálním turismu nebo o protekcionismu. Samozřejmě celá řada členských států má tendenci obvinovat jiné členské státy z toho, že jejich eh, občané provádějí sociální turismus. Domnívám se, že tady bychom měli hovořit spíše o lidech, kteří hledají práci a zároveň jiné členské státy zase obvinují jiné z toho, že zavádějí kontrolní opatření a tato kontrolní opatření hned nazývají protekcionismem. Je potřeba hlídat se a, neza, a e, nezabíhat k těmto postojům. Měli bychom se vyhnout e, rozdílu mezi severem a jihem, východem a západem a já doufám, že tato zpráva bude představovat alespoň malou cihličku v tomto, z této společné stavbě. Měli bychom pomáhat eh, nezaměstnaným hledat práci bez ohledu na to, odkud pochází, protože přesně tak eh, by to mělo vycházet z evropského ducha. Děkuji. Eh, Mr. Balas. Děkuji za úvodní slova panu Balasovi a teď požádám jednotlivé um, členy. Um, a poprosím vás, abyste se omezili na jedno půl minuty ve svých příspěvcích, protože pak se budeme moci vrátit zpět eh, k věcem, které jsme neprobrali dostatečně detailně. Um, nejprve předám slovo panu Šulcenu. Prosím, dvě, dvě a půl minutky. Ano, děkuji paní eh, předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat mm, eh, zpravodaji za několik pozitivních aspektů, které jsou obsaženy ve zprávě. Například digitalizace, eh, lepší kontroly a lepší, hladší koordinační systém. A nebo také bychom se měli pokusit bojovat proti podvodu a nejasnostem v mm, jednotlivých formulářích. Mm, koordinace sociálního systému zabezpečení je jednou z hlavních součástí dobře fungujícího vnitřního trhu. A proto je důležité, abychom tady neměli žádné mezery, žádné nejasnosti a stejně tak je důležité nevytvářet žádné špatné eh, stimuly, eh, které budou se vytvářet v našem systému sociálního zabezpečení. Chtěl bych eh, teď se věnovat jednotlivým tématům. Nejprve ehm, práce, dávky v nezaměstnanosti. Tady máme ehm, výrost těchto dávek. Toto by nemělo být příliš daleko a neměli by se to míjet s realitou, podle mého názoru. Dnes mm, se často například přes internet mm, lidé hledají práci a teprve tam potom odcházejí. Podle ehm, mých informací to nejsou seriózní čísla, Eh, eh, která eh, by slibovala delší, možno, delší období. A otázka je, jestli skutečně se hledá nějaké místo v zahraničí a jestli je možné toto účinně provést. Další bod sčítání nároku v dávkách nezaměstnanosti. Zaměstnanec musí na návrh komise nejprve tři měsíce strávit nebo pracovat v členském státě, než bude mít nárok na dávky v tom státě. Mně se zdá, že tento návrh se ubírá správným směrem, protože správní úřady potřebují určitou čas aby to prošli, to znamená, ty lhuty nejsou příliš krátké. Dále eh, důležitý podbod. Eh, Přihraniční pracovníci, krenskengeři, eh, podle mnohých rozhovorů, které jsem vedl v posledních dnech, eh, se tady eh, dívám na návrh komise, tedy nárok na dávky eh, v přeložit ze, se státu, kde se pra, bydlí na stát do státu, kde se pracuje. To považuji za pochybné, ehm, protože je téměř nemožné toto kontrolovat u přeshraničních pracovníků ehm, a tyto nároky na dávky ehm, mohou jít z jiného pilíře. Druhý bod. Přístup neaktivních občanů v EU k sociálním dávkách. Vyloučení sociálních dávek těchto neaktivních občanů Ehm, toto ehm, ehm, je eh, správné, odpovídá to legislativě, odpovídá to judikatuře soudního dvora, proto bychom se měli pokusit o obsáhlou kodifikaci všech judikátů. Třetí velký bod dávky při dlouhodobé péči. Já si myslím, že je dobré, aby to bylo na evropské úrovni také skorenováno. zavedení nové kapitoly týkající se péče, to ovšem vidím jako dosti mohlo vést k potížím. Musíme přeskoumat, jestli v této kapitole bychom měli to zakládat na jednotlivých nemocech. Další další bod, o tom už mluvil pan zpravodaj, ehm, dávky pro rodiny, indexace je tady heslem. Téma ehm, indexace dávek pro děti, to zatím nebylo eh, pokryto ve zprávě. Proč je to důležité? Musíme o tom mluvit. Eh, způsobě uspůsobení těchto eh, dávek musí se přizpůsobit ehm, životním podmínkám rodiny, které žijí v tomto státě. A už mi vypršel čas, takže bych chtěl říct, eh, že bychom měli alespoň bych přemýšlet o tomto. Měli bychom mít takovou opční eh, doložku pro členské státy, která by tady měla být zavedena a která pak umožní takovouto indexaci a tak bychom mohli najít řešení pro toto peníze. Indexace dávek pro eh, děti. Hodně se o tom diskutuje v členských státech a také bychom to měli zavést jednotně na evropské úrovni. Děkuji. Helga Stevens, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, nejdříve bych ráda eh, poděkovala panu zpravodaji, který odvedl velmi mnoho práce na tomto obtížném tématu. Jsem přesvědčena, že digitalizace sebou přinese či přináší šance, které bychom měli využít. A musím říct, že si vážím toho, že je, pan zpravodaj chce postupovat proti sociálnímu dumpingu. Podvody se certifikáty s těmi potvrzeními se rozšiřují a zde třeba, aby úřady pracovaly rychleji a společně. Není možné, aby členské země musely akceptovat nějaké podvodné certifikáty 1A. A není ta známá dvouletá lhůta. To bych ráda zkrátila, tak aby vyslaní pracovníci mě mohli plně požívat své ochrany. Například ve Vlámsku takto ztrácíme konkurenční eh, naši pozici a eh, pracovníci tím trpí, jsou příliš drazí, například dva roky ve stavebnictví, to je příliš dlouhá doba a ne, nemá to v podstatě nic do činění s vysíláním, spíš to podkopává podmínky na vnitřním trhu a tomu musíme zabránit. Taky chci jasně říci, že svoboda pohybu jedním z hlavních pilířů Evropské unie přinesla mnoho blahobytu a je tedy třeba chránit a obhajovat vnitřní trh, ale zde potřebujeme vzájemnou důvěru v rámci mezi členskými státy a je třeba říci, že momentálně částečně tato důvěra chybí. Brexit je jasným výrazem tohoto fenoménu. Eh, koordinace sociálního zabezpečení může být důležitým krokem směrem k posílení právě této důvěry, o které hovořím. Co se týče, respektive Spokojená, jsem spokojená se skutečností, že komise chce také učinit kroky k omezení eh, tzv. turistiky sociálního zabezpečení, která je trnem v oku těm, kteří řádně platí své daně sociální turistika vede k tomu, že systémy sociálního zabezpečení jsou pak méně udržitelné. Musíme tedy sociální práva chránit a podporovat. Tedy minimálně tři měsíce v té hostitelské zemi by si měl někdo odpracovat dříve, než vůbec se dostane do té situace, kdy může pobírat dávky nezaměstnanosti. Po měsíci člověk vůbec nemá kontakt s pracovním trhem té členské země. Jsem také pro kodifikaci judikatury soudního dvora, pro neekonomicky činné občany. A co se týče indexace přídavku na děti, zde si myslím, že to by, pokud to správně chápu, již nemělo patřit k těm návrhům. Dále bychom se měli zeptat, položit otázku, zda dávky v nezaměstnanosti mohou být vyvo, exportovány i v té prodloužené podobě. Za to skutečně vede k vytvoření většího počtu pracovních míst. Já o tom pochybuji a chtěla bych mít nad tím nějakou kontrolu. Myslím si, že není vhodné, abychom již dnes hovořili o nějakém evropském prasovním úřadu či o nějaké evropské chartě sociální zabezpečení. To je příliš brzy. A to nemohu podpořit. Ráda bych eh, s panem Pravdajem pracovala na jasném textu, bez nějakých nejasností či zadních vrátek aby nemohlo docházet k nějakému chybnému výkladu toho textu. To je naším úkolem jakožto zákonodárce. Já jsem ochotna na tom tvrdě pracovat. Děkuji nyní má slovo paní Harkin. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, zpravodaj. A budu se těšit na další konstruktivní diskuze a na úspěšnou spolupráci. Jenom pár konkrétních eh, věcí. V některých pozměňovacích návrzích 5, 6, 7, 55 až do 61. Eh, tady zpravodaj otevírá některé nové oblasti, které jsou propojeny eh, s koordinací eh, systému sociálního zabezpečení. A je to velice zajímavé, ale my tady očekáváme návrh komise v příštím roce a také evropských orgánů. A je to eh, zajímavé, přesto nevím, jak to všechno dáme dohromady. Eh, například pozměňovací návrh 39. Tady vznikají dva eh, nové závazky. A toto by mohlo předjímat ten návrh, o kterém jsem hovořila. Také se tady mluví o systému zabezpečení, ale chci se zeptat, jestli i systém ISSA Vývoz eh, eh, dávek. Tady zpravodaj eh, nepodporuje návrh 6 měsíců s možností ho prodloužit ehm, tedy ehm, ehm, auto, bude to umožnilo automatický vývoz dávek. Tady návrh komise je více vyvážený, založen na poznacích a umožňuje větší flexibilitu členským státům. Také Eh, co se týče sčítání, zpravodaj to snižuje na 3 eh, eh, až 1 měsíc, 3 jeden měsíc. Myslím, myslíte, že jeden měsíc by byl mm, přiměřenější, ale budeme o tom ještě diskutovat. Uvidíme, jestli budeme schopni nalézt nějakou společnou, společné řešení. Co se týče pozměňovacích návrhů týkajících se vysílání, některé z nich jsou mm, dosti zásadní a mm, protože je to velice delikátní díl, který byl tady uzavřen s komisí, musíme se podívat na to, abychom nepředjeli eh, výsledek eh, trilogu, eh, například tím, že vyškrtneme odkaz na těch 24 měsíců a jiné věci. Ehm, co se týče ehm, přezraničních pracovníků, některé pozměňovací návrhy, zdá se, zavádějí koncepci tvrdší judikatory, například pozměňovací návrh 13 Eh, tady žádáme větší vyjasnění hm, anebo eh, takové tiché odmítnutí, stejně tak jako eh, pozměňovací návrh 28. Tady bychom zase rádi o tomto diskutovali. A co se týče ekonomicky aktivních osob, tak tady se není naším úkolem tady jako hm, koordinovat hm, judikaturu, ale návrh komise znamená, že členské státy by mohly toto podpořit. Takže byli bychom rádi, kdybychom se ještě eh, mohli podívat eh, na tento návrh. Um, eh, myslím si, že úplné vyškrtnutí by šlo příliš daleko. Dále dlouhodobá péče Souhlasím s um, zásadou koordinace dlouhodobé péče, a sice eh, v kontextu eh, mobility napříč Evropou. Myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby tento návrh eh, nebyl překážkou v celém systému sociálního zabezpečení, i když tady, protože tady máme různá pravidla, některé členské státy mají jiná pravidla. A otázka je, jestli potřebujeme k tomuto oddělenou kapitolu. A e, dále taková obecná poznámka. E, zpravodaj mluvil o e, cestovním ruchu v oblasti dávek. Eh, myslím si, že realita vypadá tak, eh, že eh, tento, tato turistika je na velmi nízké úrovni, ale je důležité říci, že vnímání je zase odlišné. Myslím si, že naším úkolem je pokusit se uzavřít veškeré mezery, které by tady mohly existovat. A ehm, ehm, myslím si, že toto by pak napomohlo snížení tohoto vnímání které tady je. Ale ehm, proti tomu by bylo zapotřebí bojovat. Děkuji. Gabicema. Já och. Děk- eh, ano, i z mé strany eh, naprosto respektuji práci, kterou odvedl kolega Gimbalas. Domnívám se, že z hlediska směřování je to mm, ten text takové podoby, který jako já tím zpravodajka naší frakce mohu podpořit. Je tam několik bodů, které si ještě budeme muset probrat a ověřit. E, ten rastr, kterým já vidím veškeré ty pozměňovací zprávy, je za prvé právo jednotlivce na sociální ochranu, to je pro mě středobodem celé věci. Dále je třeba zajistit, aby veškeří občané Evropské unie, nezávisle na tom, kde se v unii nachází, požívali sociální ochranu a ochranu pro případ nemoci, tedy zdravotní pojištění a musíme zabránit tomu, aby se ztráceli nároky Nyní k těm jednodušším záležitostem. Rodinné dávky, indexace rodinných dávek. Tedy ani komise, ani e, zpravodaj nechtějí indexovat dávky pro děti a jak vím, tak je to velmi sporné i na radě samotné. Tady v tomto pohledu má zpravodaj naši podporu. Co se týče dlouhodobé péče, k tomu zde již bylo řečeno mnohé. Já souhlasím s těmi, kteří říkají, že bychom to měli nechat v té kapitole, která se věnuje zdravotnímu pojištění. Potřebujeme jasnou definici toho, co je péče a potom e, vlastní index, kde budou vypsány jednotlivé eh, to, co tady poskytují členské státy a musíme zde zapojit i sociální, organizace sociální ochrany. Nemělo by to být v oddělené kapitole, ale mělo by to být jako jedna z dávek v kapitole 1 s tím, že tam pak bude ta příloha s tím indexem a dále země, které poskytují dávky peněžní, zde je jistý rozdíl, který musíme dořešit, jak se k tomu postavíme. Netýká se to pouze zemí, které mají zcela jiný systém zdravotního zabezpečení a péče. A nyní vyslaní pracovníci, na rozdíl od zpravodaje, bych vypustila ten odkaz na směrnici o vysílání, pracovní právo a právo sociální zabezpečení jsou různé oblasti práva a nemyslím si, že propojení oboj pojmů vedlo k lepší právní jasnosti. Neměli bychom tedy v tomto nařízení mít odkaz na směrnici o vysílání. Dále k formuláři 1a a těm podvodům. Tady plně potvoruji zvolený přístup, abychom eh, bojovali více proti těmto podvodům. Myslíme si, že ta lhuta 15 dnů je správná, že ty úřady by měly být to během této lhuty podat informace. Pokud nebudou schopny informace podat, tak samozřejmě pak ta kompetence musí být přenesena na ten dožadující se úřad. To je v zájmu sociální ochrany dotčeného pracovníka dále doba vyslání, změnit ji, ano. Já bych možná zašla ještě dál a uplatňované sociální právo by mělo platit eh, již po šesti měsících. Eh, momentálně je to dva, lhuta 24 měsíců. Já bych to rozšířila. A nejenom, aby to platilo pro OSVČ, ale také, aby to platilo pro normální pracovníky. To je tedy eh, jiný přístup než ten, který zvolil pan zpravodaj. A co se týče dávek v nezaměstnanosti, zde jsem toho názoru, že toto a také otázka sociální ochrany pro osoby, které nejsou ekonomicky činné, že tyto dvě věci asi budou nejspornější. Otázka je, jak dlouho můžeme vyvážet dávky v nezaměstnanosti. Podporujeme pana zpravodaje, který chce Eh, ten, ten vývoz rozšířit na celou dobu trvání nároku, ale nevíme, zda to, co má pan zpravodaj v článku 65, je dostatečné pro to, aby například zajistili určité dávky, které se týkají návštěvy škol v té zemi, kde je pracovník vyslán. A dále to se, eh, ten součet, to sčítání. Zde je třeba zajistit, aby již od prvního dne práce ten zaměstnavatel měl ten nárok. A ještě poslední věc, to je něco, co nás velice zajímá. Podporujeme to, že nechceme mít kodifikaci sociálních dávek osob, které nejsou ekonomicky činné, ale chceme také zajistit, aby evropští občané Mohli platit v eh, přiměřené výši příspěvky do systému zdravotního pojištění. Eh, další věci potom eh, ráda proberu v rámci diskusí stínových zpravodajů s panem zpravodajem. Děkuji. Děkuji. Paní Lambert, děkuji také já, děkuji panu zpravodajovi za tuto zprávu. Já bych ráda vypíchla několik bodů, nad kterými se stále u nás ve skupině hovoří. A to je například otázka vysílání pracovníků, těch časových lhůt. Tady si ještě nejsme jistí, protože ta možná lhůta pro vysílání je tady od jednoho dne více. A nevíme, zda je potřeba změna účasti v systému sociálního zabezpečení. Takže nad tím se ještě budeme muset zamyslet, jakým způsobem to ovlivňuje eh, ten princip sčítání a práva jednotlivců. Ráda bych se také vyjádřila k rovnému zacházení. Tady máme určité obavy, pokud jde o návrh komise, pokud jde o kodifikaci judikatury. Ta kodifikace judikatury je problematická v tom ohledu, že si nejsme jistí, nakolik je tato judikatura stabilní a soudci například nezohledňují směrnici o volném pohybu. Ta judikatura je skutečně nestálá, ještě se hodně mění a rovněž eh, jde o definici toho, kdo je ekonomicky neaktivní. Ten návrh komise v tomto ohledu by mohl postihnout té definici celou řadu lidí, kteří za běžných podmínek eh, nebývají považováni v těch systémech eh, například za problematické. Takže tady bychom raději ponechali status quo, než přistoupili na návrh komise. Ale samozřejmě jsme otevření debatě, ale chceme pouze upozornit na to, že judikatura není stabilní a i v případě, že by byla, tak si nejsme jistí, zda je to skutečně ten směr, kterým se chceme vydat, protože to eh, dle našeho názoru není ku prospěchu občanů EU. Pak je tady otázka rodinných eh, příspěvků a jejich indexace, tady jsme proti. Možná navážu na to, co už tady zaznělo. Je, eh, klade se tady otázka veřejného dojmu, veřejného povědomí. Já musím souhlasit s Marian Harkinovou v tom, že my bychom neměli bojovat proti realitě, tak jak existuje. A pokud chceme pokrýt ty mezery, které tam existují, tak bychom si měli být jistí, že řešíme ty mezery, které skutečně mají nějaký význam a ne pouze to, o čem se píše v novinách. A myslím, že v některých členských státech eh, skutečně zprávy odvedly velký kus práce takže bychom neměli podléhat pouze veřejnému mínění. Dále, pokud jde o kapitolu dlouhodobé péče, tak eh, tady víme, že poskytovatelé s tím mají problémy. Zda to skutečně stanovit jako samostatný sektor. Zda do toho zahrnou také například dávky pro invaliditu. Tady se nad tím ještě musíme zamyslet více, více do hloubky. A pokud je o přístup eh, dávek v nezaměstnanosti a princip čítání, to snížení té lhůty od eh, tří měsíců, z tří měsíců na jeden se nám zdá jako rozumné. To delší období by mohlo být problematické, takže bychom se tady přiklonili k návrhu komisy. Pokud jde o jednotnou kartu sociálního zabezpečení, domníváme se, také my se domníváme, že je to předčasné. Já se omlouvám, ale už mluvíte čtyři minuty. Dobrá, takže v tom případě je to ode mě pro tuto chvíli vše. Děkuji. Nyní prosím někoho za EFDD. Je tady někdo? Pokud tady není Laura Algea, tak jsme získali dva, dvě a půl minuty a rovnou dám slovo paní Joel Melen za ENF. Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě vždy ráda vyjádřím eh, pochvalu vykonané práci, nicméně pan zpravodaj asi nebude překvapen, když řeknu, že my eh, s jeho zprávou úplně spokojeni nejsme. Evropa národů totiž za 200 let vyrostla právě kolem systému sociálního zabezpečení, protože státy tento systém vypracovávaly harmonicky, tak aby jejich, tak aby jejich systém fungoval správně. A pokud eh, samozřejmě budeme chtít vytvořit nějaký jednotný systém, tak se samozřejmě domníváme, že to může mít eh, pozitivní přínos na tu kontinuitu sociálního zabezpečení. Nicméně se domníváme, že tato oblast padá do pravomoci členských států, které by sami měly rozhodovat o tom, jakou podobu bude mít jejich systém sociálního zabezpečení. Pokud se podíváme na čísla v této oblasti, eh, máme tady přibližně 300 tisíc neaktivních osob, 200 tisíc osob 200 eh, tisíc nezaměstnaných eh, příhraničních pracovníků a ta čísla i v těch ostatních oblastech jsou zásadní. A zejména v případě dlouhodobé péče, tak v některých zemích, například ve Francii, by toto představovalo, by výlohy na dlouhodobou péči představovaly přibližně 70 veškerých eh, zdravotních eh, výloh v oblasti sociálního zabezpečení. A to hovoříme o Francii. A pak tady máme členské státy, které nemají adekvátní sociální systém, tak aby mohly absorbovat tyto dodatečné výlohy. tady eh, dále bychom měli eh, bojovat eh, proti nejrůznějším podvodům, které mohou nastat v případě digitalizace celého toho systému. A jistě chápete, proč jsme také proti článku 12 a následujícím, což jsou články, které se týkají vysílaných pracovníků. A už se blížím ke konci, paní předsedkyně. Tady je potřeba tady by neměly existovat lhůty pro práci v jednotlivých členských státech. My samozřejmě i nadále budeme s panem Spravodajem spolupracovat na sestavení stanoviska. Děkuji, teď mám na seznamu paní Roland Šaty, paní Sandel, pana Marténa, pana Lenerse a ještě mě samotnou. Pak ještě paní Reinke a tím seznam řečníků uzavírám. A nyní dávám slovo paní Moren Šartě. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velice stručná. Ze všeho nejprve chci poděkovat Guillaume Balasovi za práci, kterou odvedl. Odvedl velice vel, opravdu velký kus práce, byla to práce odborná, technická a byla to práce zásadní, která bude mít vliv na sociální Evropu, tak jak se o ní snažíme. Moje první poznámka se týká toho, že revize návrhu koordinace soci- systému sociální zabezpečení je zásadní, tak aby se nám podařilo zachovat skutečnou možnost volného pohybu pracovníků. Je to zásadní, protože je to jeden ze stavebních kamenů celé Evropy a tento návrh by měl zlepšit volný pohyb našich spoluobčanů a zároveň bojovat proti zneužívání systému, k čemu se ještě vrátím. Já bych chtěla zdůraznit tři body. Za prvé je to boj proti fiktivním společnostem. Existence těchto společností e, je zásadním problémem a my máme v ruce nástroje, jak proti nim bojovat a proto naším úkolem je být e, nesmířitelní k těmto fiktivním společnostem. A já děkuji Guillaumeovi za to, že tuto otázku také zapracoval. Pak je tady otázka vysílání pracovníků, včetně toho předcházejícího vydání formuláře A1 pro pracovníky, kteří by měli přejít do systému sociálního zabezpečení hostitelské země. To znamená, že tady máme dvě, dva texty, nařízení o systému sociálního zabezpečení a směrnici o vysílání pracovníků. Na této směrnici jsme společně s Agnes a s vámi, paní předsedkyně, již eh, začali třístraná jednání. Důležitá je tady spolupráce mezi členskými státy a tady bych měla otázku na pana eh, zpravodaje, ale jemu je to pravděpodobně jasné, protože moje stanovisko zná. Je tady ta lhuta šesti měsíců účasti Eh, v systému sociálního zabezpečení původní země předtím, než může být eh, pracovník vyslán. Na tom se shodneme, ale nejsem si jistá, jestli právě těch šest měsíců je ta správně stanovená lhůta. To bude potřeba ještě eh, dojednat. Dále pozměňovací návrh 24, to je samozřejmě velice důležité, zejména pro novináře. na tyto pracovníky se často zapomíná se samotné povahy jejich práci, právě proto, že tam dochází k velkým rozdílům mezi eh, sídlem jejich eh, podnikání a místem výkonu toho podnikání. A tady bychom tuto velice složitou situaci měli řešit. Děkuji. Nyní prosím paní Jaslovecká. Máte dvě a půl minuty. Eh, Guillaume, já především chtěla poděkovat za bardzo rzetelne... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat Kiamovi. jste skvěle připraven a převedl, byla to příkladná role zpravodaje a myslím si, že kdyby všichni byli takový skvělí zpravodajové, jako jste byli, tak bychom měli naší život. Co se týče sociální politiky, tak často zakládáme na vnímáních a ne na výzkumu, proto děkuji za váš přístup. Systém sociálního zabezpečení a sociální dávky jsou velice důležité pro naše občany. A proto bychom měli přijmout tuto odpovědnost a přijít e, se správnými řešeními, co se týče dávek nezaměstnanosti. Souhlasím se s pravodajem. Eh, dávky měly být rozloženy, měly být vypláceny ve stejné zemi, eh, kde byly placeny eh, příspěvky. Spravodaj navrhuje, mm, aby dávky v nezaměstnanosti byly vypláceny po další období, než je, jsou tři nebo šest měsíců. Spravodaj ehm, eh, si myslí, že by ehm, tyto dávky měly být ehm, placeny až do okamžiku, kdy nároky vyprší. S tímto souhlasím. Co se týče eh, ekonomicky neaktivních občanů, souhlasím, že bychom neměli omezovat přístup k dávkám eh, v hostitelské zemi. Soudní, soudní dvor vydal svůj názor, judikatura je jasná, sociální partneři to odsouhlasili. A jsem ráda, že indexace rodinných eh, dávek, dávek na děti byla eh, puštěna. Nemělo by docházet k diskriminaci na, eh, v této oblasti. Tedy mm, by práva rodičů neměla být omezována. A teď věci, které jsou problematické. Eh, období 24 měsíců a návrh eh, změnit to. Toto období mě mělo být co nejdelší. Je to v zájmu zaměstnanců. Jinak eh, by takové osoby mohly žádat důchod, vlácení důchodu v zemi. To znamená, měli bychom myslet v dlouhodobých dimenzích. 24 měsíců tato lhuta by podle mě měla zůstat. A ehm, parlament ehm, je v stejného názoru v parlament stejného názoru. A dále požadavky, které by mohly eh, být překážkou mobilitě, například šestiměsíční eh, období eh, systému hostitelských zemí, tedy jestliže jen to, je to šest měsíců před okamžikem vyslání. Dále definice definice eh, přenositelnosti, možnosti, eh, přenositelnosti nezávislá osoba nemůže nahradit um, um, určité osoby. Děkuji vám, musím hledat na řešení. Prosím, další má dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já bych chtěla panu zpravodajovi eh, Guillaumeovi Balasovi poděkovat za práci, kterou odvedl a chceme mu také poděkovat za to, že tam zařadil celou řadu bodů, které jsou podle nás důležité. Konkrétně bych se chtěla zmínit o dvou tématech. To první téma, které je po mně skutečně zásadní, je, tak jak to zdůraznil i pan zpravodaj, situace příhraničních pracovníků. Je samozřejmě logické a pochopitelné, že členský stát, který dostává příspěvky do systému sociálních zabezpečení, by je měl také vyplácet. A je potřeba, abychom měli na zřeteli právě tyto pracovníky, kteří jsou velice mobilní a podílají se na každodenní Evropě, protože ji ve svých regionech eh, prožívají tuto realitu mnohem více než pracovníci kdekoliv jinde. A proto bychom neměli ztrácet ze zřetele potřeby těchto příhraničních pracovníků. Možná bychom mohli zajít ještě o krůček dál a zaměřit se na to, že tito pracovníci by měli spadat pod nejbližší veřejné služby zaměstnanosti. Například ve Francii v mém regionu je hodně lidí, kteří pracují v Německu a využívají veřejných služeb zaměstnanosti právě v Německu. A to pro ně znamená celou řadu jazykových problémů, problémů s dojíždění, velice složitých administrativních postupů a proto si říkám, zda by nebylo možné zavést nějaké veřejné služby zaměstnanosti, které by byly přeshraniční a které už v některých zemích existují. Například v mém regionu existují nejrůznější eh, centra pro oblast zaměstnanosti, které jsou francouzsko-německé. Možná by něco podobného mohlo být zřízeno i v jiných členských státech mohla by být zřízena jakási síť těchto veřejných služeb zaměstnanosti pro příhraniční, zaměstna, pro příhraniční pracovníky. Dále, pokud jde o otázku digitalizace, tak eh, skutečně tyto návrhy mě naplňují nadšení, měli bychom pracovat na digitalizaci, nicméně nemělo by docházet k duplikaci práce, protože v tuto chvíli je na stole celá řada návrhů agentur a nástrojů, se kterými by se to mohlo překrývat. Děkuji. Nyní prosím pan Marten, máte slovo na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Dvě, mám dvě otázky na pana Balase. Pokud je o příhraniční pracovníky. Já bydlím v Horním Savojsku, což, kde sousedíme se Švýcarskem a přibližně 8 tisíc pracovníků každý den překračuje hranice a jezdí do Švýcarska a zároveň naopak. Vy tady navrhujete lhůtu 12 měsíců, kdy vlastně do té doby vyplácí dávky členský stát bydliště a nad 12 měsíců e, pracovní činnosti je vyplácí ta země zaměstnání nebo země, kde pracuje člověk. Ale jak by to bylo například se Švýcarskem, které není součástí Evropské unie, přestože je součástí Schengenu. Eh, rovněž 12 eh, měsíců mi přijde jako velice krátká lhůta. Možná by měl, měli mít pracující možnost eh, vybrat si, který z těch dvou systémů je pro ně zajímavější a výhodnější. Takže jsem dokončil za dvě minuty a tři vteřiny. Děkuji nyní pan Lenners, máte dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji za práci, kterou odvedl na tomto textu. To je skutečná výzva, která je zakotvena v tomto nařízení. Na jedné straně chceme přirozeně zabránit podvodům a sociální turistice. Na druhé straně je velmi důležité mít možnost pro pracovníky například v příhraničních regionech E, možnost ulehčit jim situaci, aby se mohli volně pohybovat a nemuseli bojovat e, s nějakými překážkami. A toto já plně podporuji. Nyní ta lhůta 12 měsíců, tu navrhuje komise. E, mně to připadá poněkud volné. Je možná, že někdo pracuje 20 let v Nizozemsku, tam platí veškeré e, ty příspěvky, pak rok pracuje v Německu a najednou by Německo bylo odpovědné pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti. E, Tady bychom se měli ještě jednou zamyslet nad tím, zda by nebylo možné vytvořit systém, ve kterém bychom skutečně zohlednili celou tu profesní kariéru konkrétního člověka. Proto také navrhuji to, co je zde na, podporuji to, co je zde navrhováno právě v příhraničních oblastech. By bylo vhodné, aby ti lidé měli možnost volby, možnost výběru. Eh, zabývala se tím komise dostatečně touto možností? Pro příhraniční pracovníky by to bylo velmi důležité. A jak budou úřady v těchto oblastech spolupracovat, zejména pokud jde například o povinnost hledat si novou práci? Pokud někdo požívá v jedné zemi dávky v nezaměstnanosti a v sousední zemi, ale je povinen se ucházet o další zaměstnání, jak se to bude zajišťovat? To, myslím, bude obtížné. V mém vlastním regionu v Nizozemsku říkáme, že Lidé by měli také pracovat na částečný úvazek, ale v Německu je možné pracovat pouze 15 hodin dodatečně k dáv, vedle dávek nezaměstnanosti. A proto se ptám, jak by se to pak řešilo, pokud takový pracovník eh, by byl v té příhraniční situaci. Pak by měl problém, že Nizozemsko by ho eh, nutilo, aby pracoval více, i když jsou mu vypláceny dávky v nezaměstnanosti a Německo to omezuje na 15 hodin. Takže tady vidím problém. A poslední věc, indexace ehm, dávek pro děti a ehm, soudy Evropského soudního dvora, které se týkají osob ekonomicky nečinných. Tady se mění a mění špat pravdaj a myslím si, že bychom si to měli ještě důkladně probrat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. K jedné věci bych se ráda vyjádřila, to je tam indexace eh, dávek pro děti. Některé členské státy mají pocit, že by takto mohli ušetřit velké množství peněz. Chci poukázat na dvě skutečnosti. Za prvé, pokud by indexace byla, tak by to znamenalo, že pokud by ty děti žily v zemích, kde jsou nižší životní náklady, eh, tak by dostávaly nižší dávky. Ale to by fungovalo i opačně. Pokud by se zase děti odstěhovaly do země, kde, by, kde jsou vyšší náklady na život, tak by se jim muselo vyplácet více peněz. A druhá věc, a to je důležité, a proto je důležité, to, eh, to, to řekla Marie Tyson, že bychom neměli mít tu indexaci dávek pro děti. E, ty věci, ty peníze, které by se ušetřily možná tímto způsobem, by všechny šly do toho navýšeného e, administrativního postupu, do té větší administrativní zátěže, takže to není politika, která usnadňuje lidem že to život, to je spíš politika, která se snaží nějak dobíhat tu realitu namísto toho, aby se postavila realitě tváří v tvář, takže já bych nerada, aby tady e, komise se sklonila před nějakými různými populistickými požadavkami. nechce tu indexaci a měl by se jasně říct, že tady by to mělo zůstat při starém. Děkuji. Eh, Dala jsem si dvě a půl eh, minuty. Pokud tady máme mít separátní kapitálu eh, k dlouhodobé péči, tak to bude skutečně důležité, abychom vyjasnili, co to vlastně, co tím je pokryto a jaká je toho definice. To by byl výchozí bod. A e, nejkritičtějšími otázkami e, e, jsou péče o starší a musí být tady jasno, že tu máme ještě dodatečná práva, která se týkají osobní pomoci a nebo pomoci o starší občany. To by mělo být také možné vyvést. A péče o starší osoby to není ale jen tak něco, co můžeme vyvést do další země bez eh, větších eh, výdajů, bez většího začížení eh, státního rozpočtu oné země. A nemělo by k tomuto dojít. Také jsem chtěla potrhnout význam toho, co říkal Balas, jeho přístup k kodifikaci judikatury a pak ekonomicky neaktivní osoby a sociální dumping. To je velice důležité. Prošli jsme teď celý seznam řečníků. Zeptám se, jestli je pan Horel. Ještě bych chtěl něco říct. Paní Horel. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, eh, chtěla bych eh, požádat abychom zorganizovali další setkání ehm, týkající se koordinace sociálních dávek. Ehm, potřebujeme více času k diskusi. Tato složka je klíčová. A e, budou tady pozměňovací e, návrhy, bude to řada změn, mnoho nových návrhů. Ehm, všichni nesměli jen dvě minuty, to není dostačující. Toto je moje prozba. Měli bychom si naplánovat další setkání, tak abychom mohli vést detailnější diskusi. Děkuji, to je dobrý návrh. Vrátíme se tomu, až eh, budeme eh, čas. Myslím si, že to skutečně je něco, co je pro nás klíčové. Z dlouhodobého hlediska, ehm, ale také co se eh, týče ehm, situace před evropskými volbami. Ale teď bych chtěl pár minut dát panu Korelovi. Máte slovo z komise. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu Balasovi který je zpravodaj a také všem, kdo se zapojili do debaty. Já chci říci, že od té chvíli, chvíle, kdy se pan Balas hostil své úlohy zpravodaje s celou řadou veřejných slyšení v nejrůznějších eh, institucích, se nám podařilo dosáhnout eh, konsenzu, pokud jde o návrh komise. Samozřejmě, že to není naprostá schoda. Pan zpravodaj navrhuje celou řadu eh, pozměňovacích návrhů, vyjádřily se k tomu také politické skupiny, nicméně se nám zdá, že bychom mohli postupovat velice rychle. Chci zdůraznit to, co už určitě víte. Eh, eh, rada postupuje po jednotlivých kapitolách. Nedávno se jí podařilo sestavit společné stanovisko ke dvěma kapitolám a Dále se o tom bude jednat na EPSku v prosinci. Je tedy možné, že na té prosincové radě se podaří eh, přijmout společný přístup také k dalším kapitolám. Takže tolik harmonogramu. Myslím, že by mohlo být možné již v prvním poletí příštího roku začít s trialogem, což je určitě dobrá zpráva protože toto téma, tak jak jste se k tomu všichni vyjádřili, je tématem zásadním, protože umožňuje zjednodušení mobility pracovníků, tak aby tito pracovníci nepřicházeli o svá práva, pokud eh, vykonávají své právo volného pohybu. Rovněž eh, tato revize dává dostatek eh, pravomocí a nástrojů sociálním zprávám členských států takže doufám, že se nám podaří na tomto tématu pracovat eh, dostatečně rychle, rychlým tempem. Děkuji, paní předsedkyně. Eh. Děkuji. Dobrá. Takže my vám dáme vědět nový harmonogram. Doufám, že jedno zasedání navíc žádným způsobem neovlivní ten harmonogram, který máte před sebou. Zejména pokud jde o lhutu pro vypracování finální zprávy a lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů. Každopádně co nejdříve, jakmile najdeme nějaký volný čas pro zorganizování e, této dodatečné schůze, vám to dáme vědět, tak aby i ti z vás, kteří se dnes nemohli vyjádřit, tuto možnost měli. Pane Balási, chcete k tomu něco dodat? Máte na to nějaký názor? Ano, paní předsedkyně, já chci poděkovat všem, kdo přispěli do debaty. Já, pokud jde o návrh paní Jaslověcké, tak já s vámi souhlasím. Bylo by určitě dobré, kdyby se nám pokusilo nalézt nějaké datum pro uspořádání další schůze a pokud to nebude možné, tak já vám budu k dispozici ještě i mimo rámec eh, setkání stínových zpravodajů, protože je mi jasné, že vaše skupina je veliká, takže se pokusím být k dispozici i eh, vám ostatním. Samozřejmě ale musím dát přednost stínovým zpravodajům, což je samozřejmě logické. Pokud jde o to, co řekl zástupce komise, pan Kirel, tak eh, to řekl velice výmluvně. A samozřejmě tady existují i menšinové názory, které se velice liší. Nicméně když říká, že se nám podaří nalézt schodu, pokud je o návrh komise, tak eh, má pravděpodobně eh, pravdu. A doufám, že se podaří tu práci také eh, velice urychlit. Dále, pokud je o to, co zaznělo v debatě, tak jen velice stručně. Já chci začít k, té, k tomu správnímu orgánu Evropské unie, který je v tom textu zmiňuji. Tak tady chci říci, že pokaždé, když předseda Evropské komise oznámí něco důležitého, čím samozřejmě tento eh, orgán je, tento orgán pro eh, sociální zabezpečení je něčím zásadním. Nicméně je důležité, abychom se nechytali těchto konceptů, které jsou v tuto chvíli pouze prázdnými slovy protože potom se nám nepodaří dosáhnout eh, konkrétních výsledků. Takže já beru na vědomí to, co tady zaznělo. Nicméně přesto chci, aby, byla zváženo, aby bylo zváženo zřízení tohoto orgánu v oblasti sociálního zabezpečení. Dále pokud je otázku, která zazněla v souvislosti se Švýcarskem, tak jak o tom hovořilo ENF. Abych řekl pravdu, tak eh, zatím nevím, jak je to se Švýcarskem. Každopádně chci říci, že výhody z toho mohou čerpat všechny členské státy, všechny země, včetně té vaší a mojí. A pak chci říci, že Švýcarsko samo má také zájem na koordinaci evropských systémů sociálního zabezpečení, stejně jako další členské státy, které jsou mimo EU, to znamená například eh, Norsko a Liechtensteinsko. Dále pokud jde o to, co řekla paní Sanders, pokud jde o ty EURESy, to znamená ty přeshraniční centra veřejných služeb zaměstnanosti, eh, je pravda, že jste mi vnukla nový nápad, je pravda, že právě tato síť by mohla pomáhat eh, pracov, příhraničním pracovníkům a umožnit jim setkávat se s těmito eh, orgány členského státu, kde pracovali, aniž by se tam museli fyzicky přemysťovat. Eh, je pravda, že jsem na to nemysl, nepomyslel, ale je to skutečně skvělý nápad a pokusím se na něm zapracovat. Dále jsme si tady vyslechli, že na návrh komise nebo na návrhy mých pozměňovacích názorů se e, stanoviska a názor velice liší. pokud můžete podpořit e, mé návrhy v otázky vývozu, dávek v nezaměstnanosti a sčítání e, dávek v nezaměstnanosti. Tady zazněla slova podpory, ale pak tady také zazněly některé pochybnosti, pokud je o digitalizaci a Eh, formulář A1. Tady je jasné, že skutečně ty názory jsou velice, rozlišné, velice odlišné. Eh, samozřejmě na to má vliv příslušnost eh, k politické skupině, také členský stát, ze kterého pocházíme, protože ta situace a kultura je tam velice odlišná, takže bude potřeba na tomto společně pracovat je potřeba se k, otáz- k návrhu komise nějakým způsobem vyjádřit a měli bychom Eh, pracovat právě také na otázce digitalizace. Já jsem si vyslechl to, co řekla paní Harkin. Eh, má být zřízeno USSI, nicméně my v tuto chvíli ještě nevíme, jakou přesnou podobu bude mít jak bude vypadat, zda bude vycházet z toho belgického systému, což je systém, který zahrnuje všechny relevantní informace a poskytuje tyto informace sociálním zprávám. To znamená, budeme muset zřídit platformu, přičemž tato platforma by nemusela být moc využívána, ale tak, aby ale proto, abychom zajistili její lepší využívání, tak bychom měli zajistit, aby v té platformě bylo více informací, aby ty informace byly přesnější. Dále, pokud jde o samostatnou kapitolu k eh, dlouhodobé péči, tak eh, tady opět zazněla velice protichůdná stanoviska. A myslím, že to tady zaznělo i během slyšení k této zprávě. Evropská, konfe- Evropská odborová konfederace volala po samostatné kapitole a já jsem se jejich eh, stanoviskem názorem velice inspiroval. protože pro ně je důležitá skutečně, aby e, tato kapitola byla samostatná, aby do té práce byli zapojeni sociální partneři, ale samozřejmě, e, přestože jsem se jejich stanoviskem velice inspiroval, tak jsem otevřen jakékoliv další debatě. Potom tady zazněla otázka v souvislosti s indexací a s kodifikací. Nejprve tedy krátce k tomu prvnímu. To znamená otázka kodifikace. Ani rada se k otázce kodifikace nestaví kladně, to si myslím, že je zcela zjevné. Je to samozřejmě pochopitelné a já jsem vycházel z argumentů, které zněly v tom smyslu, že pokud bychom tu judikuru, judikaturu tak, jak v tuto chvíli existuje, měli kodifikovat, mohlo by to vést k určitým problémům. A já samozřejmě jsem otevřen jakékoliv debatě, nicméně já osobně úplně si neumím představit, jakým způsobem částečně judikaturu kodifikovat. Myslím si, že by to bylo velice komplikované a že tvůrce legislativy by měl být při svém počínání nezávislý. Dále, pokud jde o indexaci, vy jste mě obvinili z toho, že jsem o tom nehovořil, ale to není pravda. Já jsem o tom mluvil, přestože bych vlastně nemusel, protože v tuto chvíli není na stole žádný návrh komise k indexaci. Je tady pouze několik členských států, které si indexaci přejí. Samozřejmě ta situace je složitá, protože často jde o to, že tyto státy chtějí ušetřit při vyplácení dávek. To znamená, pokud by dítě, které pracuje, kteří, pokud by dítě rodičů, kteří pracují v členském státě jiném, přivezli své dítě do jiného členského státu, protože jsou tam vyšší dávky, tak z tohoto důvodu se mi, e, mám pocit, že ta indexace by dnes byla málo účinná, byrokratická a velice nevýkonná, složitá. A proto jsem se vyjádřil k návrhům komise, tak jak jsem se vyjádřil v, tom stanu, v, tom, eh, v té zprávě. Takže já myslím, že v tuto chvíli postačíme připomínky, které jsem pronesl doteď. Já si samozřejmě ještě jednou zamyslím nad tím, co tady zaznělo, setkám se jednotlivě s každým stínovým zpravodajem zvlášť a pak začneme jednání stínových zpravodajů, které začne nejpozději někdy v průběhu ledna. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Je zřejmé, že jsme neměli dostatek času prodiskutovat eh, detailněji. A Požádáme sekretariát, aby se pokusil najít nějakou možnost, jak zorganizovat následné setkání, následnou diskuzi a to, co nejdříve jsme si vědomi problému, ale jsme připraveni přijmout i jiná opatření nebo změny e, a lhuty jsou stejné Tedy lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. leden. A dále 21. 22. Eh, únor, pak eh, přijetí schválení na výboru zaměstnanosti je 19. červen a tak to zní návrhy. Dobrá, takže teď můžeme pokračovat, přejít k bodu 5 našeho pořadu jednání a to je ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Je to e, druhé e, tkání a dávám slovo panu Klodu Rolnávi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že eh, ještě, je užitečné ještě jednou připomenout, že rakovina představuje hlavní příčinu smrti pracujících v Evropě. Není to tedy Hlavní příčinou umrtnosti tedy nejsou pracovní úrazy, ale rakovina. Každý den, každou hodinu je minimálně jeden pracovník, který zemře na následky rakoviny, kterou získal při výkonu svého povolání. A proto chci poděkovat komisi, která pro deseti letech, skutečně deseti letech nečinnosti e, vydala tento návrh, jehož cílem je vylepšit směrnici. Komisařka Tysonová ohlásila hlavní cíl této revize, což má vést eh, ke snížení expozičních limitů u de, přibližně desítky chemických činitelů. Na základě vědeckých objevů a technologických pokroků se nicméně domnívám, že bychom měli zajít ještě dále. To znamená zavést eh, adaptační mechanismus, který by neustále aktualizoval tuto směrnici. Doufám, že alespoň takový je přístup komise a doufám, že se nepletu. Já bych chtěl eh, vít z filozofie té první zprávy, která vznikla k tomuto tématu. Mám pocit, že zpravodajkou byla paní předsedkyně. Měli bychom být eh, pevní, měli bychom být eh, pevní právě proto, že budeme vycházet z vědeckých Eh, názorů vědeckého výboru. Eh, měli bychom být opatrní, abychom chránili zdraví pracovníků a měli bychom být také pragmatičtí, tak abychom zachovali příznivé podmínky pro naše podniky. A na základě těchto principů bychom se měli snažit o dohodu se sociálními partnery. Já chci poděkovat komisi za konzultaci, kterou provedla ještě před vypracováním tohoto návrhu. Doporučení jsou stanovena na základě doporučení vědeckého výboru a poradního výboru, což umožňuje komise vycházet z vědeckých poznatků ve chvíli, kdy navrhuje tuto revizi. Z tohoto důvodu mohu podpořit většinu návrhů, které komise do textu zakotvila. Měli bychom se snažit o lepší ochranu pracovníků, zejména pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky a výfukové plyny z nětových motorů. Pokud je o policyklické aromatické uhlovodíky, a tímto se omlouvám tlumočníkům za eh, tento slovník, nadále je budu nazývat zkratkou, tedy PAU. Eh, tady je důležité to, že eh, se experti shodli na stanovení maximálních expozičních limitů. Je důležité, aby tyto limity byly zavedeny co nejrychleji, tak jak, to, eh, tak jak o tom hovořím také eh, v, ve své zprávě. Rovněž pokud jde o poznámku pokožka, tady je důležité, aby tato poznámka figurovala i v případě jiných substancí a ne pouze v případě benzoapyrenu je logické, že bychom tedy měli posílit ta ustanovení tak, jak je navrhuje komise, což eh, si také stanoví věda ve svém obecném přístupu. Dále, pokud je o výfokové plyny z nětových motorů, eh, Tady i stále vědecká obec pracuje na tomto tématu. Komise se rozhodla, že nebude zahrnovat výfukové plyny vznětových motorů do této druhé rovize, čehož lituji, protože v Evropě přibližně 3,6 eh, milionů zaměstnanců v Evropě je potenciálně vystaveno působení výfukových plynů vznětových motorů a na základě tohoto vystavení pak eh, ročně umírají tisíce evropských pracovníků, což jsou skutečně alarmující čísla. A proto navrhuji, abychom výfukové plyny z nětových motorů zahrnuli do pole působnosti této, eh, tohoto nařízení, přičemž eh, hodnota, hodnota expozice je odhadována na 0,5 mg na metr krychlový. Domnívám se, že toto je vhodně stanovená expoziční, je vhodně stanovený expoziční limit. Dále, pokud jde o prevenci a kontrolu, tak e, tyto oblasti jsou velice důležité, protože pokaždé, když hovoříme o ochraně zdraví, tak tím nejdůležitějším slovem je prevence. Právě prevencí, tedy dodržováním určitých pravidel, můžeme předejít e, těmto následkům. právě sociální partneři by mohli mít eh, vliv na podniky při zvažování nejrůznějších preventivních pravidel tak, aby docházelo k minimálním expozicím. Tady je důležité zmínit například dohodu MEPSy a další dohody, které byly přijaty sociálními partnery, protože díky provádění, naprostému provádění těchto dohod eh, můžeme snížit expozici pracovníků. Doufám, že podobné iniciativy, například podniku Veolia a dalších, eh, inspirují další podniky při vyjednává a sociální partnery při vyjednávání dohod, které jsou důležité pro otázku ochranu zdraví při práci, která je důležitá pro všechny. A pokud jde o práci v terénu, je důležité, aby zástupci podniků, zástupci zaměstnanců se aktivně podíleli na těchto otázkách. Myslím, že je v zájmu všech, aby pracovníci byli lépe chráněni, protože pak i podniky pracují lépe a e, také právě oni mohou přijít z návrhy, které, jsou, které souvisejí a které vycházejí přímo z reality. To se rovněž týká kontrol, které probíhají přímo v podnicích a které provádějí příslušné orgány. Nicméně tyto kontroly se nemohou omezovat na pouhé sankce a trestání podniků, které nedodržují pravidla. Kontroly by měly identifikovat také důvody, proč nejsou ta pravidla, proč nejsou ta pravidla dodržována a tím pádem by to mohlo vést k lepší účinnosti této směrnice a dodržování stanovených pravidel zejména v malých a středních podnicích. Takže samozřejmě kontroly mohou vést k sankcím a různým formám trestu. Nicméně nemělo by to být samotným cílem těch kontrol. Eh, ty kontroly by se měly cílit na zvýšení povědomí v těchto podnicích a zlepšení a nápravu situace. Já si velice rád vyslechnu příspěvky kolegů a kolegyň do diskuze, tak jako to jsme to udělali v tom v rámci toho prvního návrhu. Doufám, že i tady se nám podaří postupovat takto účinně, takto efektivně, abychom lépe ochránili zdraví pracovníků. Děkuji. Děkuji panu Rolánovi. Jako jedna ze stínových zpravodajek teď eh, budu pokračovat, potvrdím to, co jste tady říkal. Jednak bych ráda poděkovala za vaši práci. Toto je velmi dobrá zpráva. Myslím si, že jsme se hodně přiučili při první revizi směrnice, jak co se týče eh, jednotlivých látek, ale také toho, jak by se eh, výbor měl soustředit eh, na naši práci, tak abychom dosáhli co nejlepší výsledků. To také znamená, že velmi souhlasím s návrhem pana Rulána tedy se Eh, začlením eh, nafty, netových motorů, toto je velice důležité. Eh, souhlasím s tím, co řekl pan Roland s jeho volbou vzít elementární uhlík jako marker, jako marker pro výfuké plyny vznětových motorů, toto je dobrá volba. To pokrývá všechny staré typy naftových motorů, které jsou ty nejvíce nebezpečné a chápu také, že to je doporučení výboru SCOEL. Na základě doporučení poradního výboru SQL bych také navrhla, abychom eh, diskutovali o limitních hodnotách mm, eh, mm, eh, dusíku. Dodatečný marker pro výfukové plyny vznětlých motorů, to by totiž podchytilo modernější formy těchto vznětových motorů. Také bych chtěla potrhnout, že tento pohled je znovu založen na názoru poradního výboru SCOEL. K těmto vznětovým motorům komise nikdy nepředložila tento názor, to stanovisko, i když bylo ukončeno, potřebujeme větší transparentnost. Ve všech, všechna stanoviska v SCOEL by měla být zveřejněna změna podle mě. Myslím si, že bychom tady měli být v tomto sjednocení. I když byla třeba navržena ještě v komisi pod vedením Barosa, je to v veřejném zájmu, platí a my bychom měli být proto, aby tady byla zaručena transparentnost. Pak je tu otázka, kterou nemůžeme vyřešit v rámci působnosti této směrnice, ale myslím si, že je důležité ji nadnést a to je budoucnost tohoto výboru nebo skoel. Jak jsem eh, pochopila, tak eh, nemají žádnou další eh, činnost. Mm, bude to teď reorganizováno v srpnu a chtěla bych zdůraznit, jak důležitá je práce tohoto poradního výboru SQL pro tento náš výbor i pro parlament. A bude-li reorganizován, tak poznatky expertíza by neměla vymezet například tyto limitní hodnoty nemůžeme sledovat bez um, pohledu, um, bez názoru epidemiologů a proto velmi podporujeme eh, návrh eh, pana Rolána a Jde tady také o začlení eh, naftových motorů. Děkuji. A teď bych předala slovo dalšímu stínovému zpravodaj, zpravodajce, a to je paní McIntyre. Paní McIntyre není přítomna? Tak přeci jen. Tak paní Stevens, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, budu hovořit eh, za eh, paní McIntyre, která se nemohla dnes dostavit. Začnu tím, že přivítám druhou fázi tohoto doporučení, kde chci poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Limitní hodnoty v návrhu komise jsou výsledkem mnohaleté detailní práce Eh, včetně vyhodnocení eh, takzvaného fitness checku. Eh, je to takový robustní proces stanovování limitů. Zajišťuje to to, že tady máme tyto poznatky na vědecké bázi, jsou to poznatky měřitelné, dosažitelné. Jde o snížení některých hodnot, jde o dalším nevystavování expozici a dalším látkám, toto je velice důležité. Eh, také si myslím, že bychom se měli soustředovat na eh, kontrolu, na expozici při práci. Eh, tady, to, tady je důležitá účinné řízení rizik. Měli bychom tady mít dobré páky této kontroly. Myslím si, že je také důležité, abychom uznali roli, aby se podívali na osvědčené praxe například sociální dialog NPIS a dohoda, která z toho vzešla a měli bychom podpořit e, směrnici o e, expozici e, mutagenů. Je klíčové, aby se dělala taková politika, která zajistí, že veškeré expozice budou kontrolovány a že tady bude úroveň co nejnižší. Expozitní limity by měly být stanovovány na úrovni, tak aby eh, riziko pro osoby bylo co nejnižší, eh, riziko expozice škodlivým látkám. Naším cílem by mělo být dosáhnout co nejnižších takovýchto limitů, nižší než to, co bylo stanoveno v legislativě. Členské státy by měly být aktivně prošetřovat a měly by povzbuzovat eh, podniky, aby neustále se snažili dosahovat co nejnižších hodnot. Ale nemůžeme tak jenom libovolně stanovovat hodnoty nemůžeme je eh, jim tak eh, vynucovat. Tak všechny nové návrhy, které jsou zaměřeny na změny těchto limitních hodnot, by měly být, eh, by měly být předmětem takového posouzení. A jakékoliv návrhy dodat, dodat další látky by měly být také přeskoumány měl být předmětem stejného postupu. A proto má skupina, eh, má, eh, eh, co se týče limitních hodnot expozic výfukových plynů z netových motorů, tady máme určité výhrady a jak víte, tak komise přišla se svým návrhem a rozhodla se to začlenění FDEI ještě pozdržet z určitých právních důvodů, tak jak máme nastíněno v oddílu 3, 2, 3, 4 a také v posouzení dopadu, který provází návrh komise. Navíc ještě mm, eh, SCOEL eh, došel k názoru, eh, že stanovení prahových hodnot těchto expozic není teď mm, aktuální. Ale možná najdeme nějaké proveditelné řešení. Možná by stálo za zvážení eh, začlenit stanovisko eh, parlamentu, tedy požadavek komisi eh, pracovat dále a věnovat se těmto otázkám a zvážit také nové návrhy těchto limitních hodnot. Takže za mou skupinu si myslíme, že přiměřenost, proveditelnost by měla být možná, když budeme mít tyto hodnoty účinné a když budou hodnoty, kterých budeme možné docílit. Eh, ještě jednou chci poděkovat zpravodě za práci a předložíme pozměňovací návrhy, které odrazí, budou odrážet názor mé skupiny. Děkuji. Děkuji. Pan Kavišanvou. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit španělsky, protože k tomu dnes mám příležitost. Uh, a přestože s panem Rolénem často rozmluváme francouzsky. Aldi. Děkuji. Za skupinu Aldi. Zde tedy hovořím jako stínový zpravodaj a nejdříve bych rád eh, řekl, že velmi respektuji práci, která byla odvedena na tomto tématu, jak ze na výboru, tak i na komisi. A návrh komise je podle mě velice dobrý základ pro naši práci. Zpráva pana Rolanda tento základ ještě obohatila a směřuje správným směrem. Já jsem přirozeně také spokojen s tím, že komise se chopila iniciativy. Rovněž souhlasím s cílem a odůvodněním návrhu. Proto jsem optimistický a také proto, že v rámci té první sady substancí již bylo do cíle na dobrých výsledků. Já věřím, že tedy i pomocí tohoto návrhu společně s panem Rolandem dospějeme také k dobrému výsledku, ale nesmíme argumentovat nějak eticky či příliš moralizujícím způsobem v případě tohoto tématu. Chceme něco zlepšit, zajisté, ale abychom nyní vedli nějaké polemiky a řekli, že ti zlí zaměstnavatelé chtějí škodit těm ubohým zaměstnancům, to mi myslím nebylo vhodné a nevedlo by to k žádnému dobrému výsledku. Nikdo nechce vědomně škodit lidem či pracovníkům. Toto je velice technická oblast a oblast, kde bude velkou roli hrát vyváženost. To šlo k velkému technickému pokroku, a proto bude třeba eh, nadále takovou tu směrnici pravidelně přepracovávat. A já podporuji paní předsedkyni našeho výboru, když říká, že výbory jako výbor SCOL eh, pokud nemají práci, tak je to špatný signál, nebo ti technický pokrok je velmi rychlý a stále jsou nové a nové věci, které je třeba eh, zkoumat. Co se týče limitu expozic, tady je vhod, důležité k něm vhodně přistoupit a také se podívat na to, jak vypadá pokrok v oblasti měření. Dnes je možné limity eh, mnohem lépe změřit než dříve, což je také pokrok, který je třeba zohlednit. Což není vždy jednoduché. Mělo by jít o to, abychom racionálním způsobem k té věci přistoupili a racionálně přistoupili k zásadě prevence a obezřetnosti nejde o to, abychom tady vedli nějaké polemiky, či abychom svévolně stanovali nějaké limity. Mnozí zde zmiňovali sociální dialog a jeho důležitost. To jistě není špatný přístup, neboť kdo má největší zájem o zdraví pracovníků, to jsou sociální partneři. U malých a středních podniků je tomu Často tak, že podnikatel sám je vystaven stejným látkám jako jeho pracovníci. Proto bychom neměli nikdy říkat, že jedni jsou dobří a ti druzí jsou zlí. Jde o to, abychom měli dobré řešení a myslím si, že řešení na základě sociálního dialogu to je správná cesta. A takto e, se podaří mnohem snadněji nalézt tu zlatou střední cestu. Dále podporujeme některé pozměňovací návrhy pana Rolanda u jiných bodů, jako je například diesel, tedy znětové motory, tam předložíme vlastní návrhy. Frakce ALDE byla vždy konstruktivní a bude konstruktivní i v případě tohoto návrhu. V duchu konstruktivní spolupráce bych rád uvedl, že jsme se, si vyžádali informace od pana zpravodaje, hovořili jsme také s odbory a právě v případě dýzlu jsme toho názoru, že potřebujeme ještě více detailů od komise, abychom byli schopni posoudit, jak daleko bychom měli jít a jak eh, nalézt tu správnou rovnováhu, abychom viděli, co dnes ještě možná není, ale co bude možná eh, možné v budoucnosti. Abychom si uvědomili, jak přesně to závisí na tom konkrétním typu vznětového motoru. Toť z mé strany vše. Děkuji. Děkuji panu Kalve Šambonovi. Nyní prosím pana Jarika. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych se rád eh, vyjádřil k tomu, co řekl pan Rolen a chci mu poděkovat za jeho práci který se snaží napravit eh, jednu zásadní chybu a to je vypuštění spole eh, působnosti otázku vznětových eh, motorů. Neměli bychom zapomínat na 19 milionů pracovníků, ať už jsou to řidiči nebo závozníci, kteří jsou těmto výfukovým plynům vystaveni. V této revizi se předkládají dva argumenty pro vyloučení vznětových motorů z působnosti tohoto návrhu. Hovoří se tady o tom, že nové motory méně znečišťují a jsou výkonnější, zajišťují výkonnější spalování paliva, nicméně eh, ze zkušenosti víme, že i o tomto lze pochybovat. A pak eh, jde o to, že benzoapiren je jen jedním představitelem té kategorie, o které hovořil pan Rolen, tedy polycyklických aromatických uhlovodíků. A tato kategorie byla zatím velice málo proskoumána. Polycyklické aromatické uhlovodíky nemusí eh, působit poškození pouze při kontaktu s pokožkou. Měli bychom se tedy držet principu obezřetnosti, tak jak o tom hovořil pan Rolen. Právě princip obezřetnosti by měl být eh, zásadním motivem celého textu. To znamená, měli bychom proskoumat celou oblast polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně etylen dibromidu a epichlorhydrinu, tak jak potom volá také vědecký výbor tyto látky jsou karcinogenní, eh, zároveň jsou to mutageny, které narušují vývoj buněk. Chci poděkovat panu Rolénovi za to, že prosazuje ve své zprávě tento princip obezřetnosti, zejména v pozměňovacím návrhu 18. A rovněž se domnívám, tak jak řekl ostatně pan zpravodaj, že tento text by měl být revidován pravidelně, tak, aby jeho ustanovení vždy zohledňovala vědecký vývoj a názory vědců, lékařů a odborníků z oblasti odborových konfederací. Rovněž souhlasím s tím, co pan zpravodaj zdůrazňuje, pokud jde o prevenci a kontroly. Rovněž se domnívám, že by mohlo být užitečné vložit odkaz na budoucí práci, která je předjímána v oblasti reprotoxických látek, což jsou látky, které, které mohou mít zásadní dopad, dopad na budoucnost lidstva. Je potřeba rovněž vycházet z doporučení profesních lékařských svazů, pokud jde o expoziční limity těchto látek. Proto prosím o posílení textu v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji. Nyní prosím Karima Deli. Máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím pana Rolena kterému tímto děkuji za práci, kterou odvedl. Já vám to řeknu eh, poměrně i prostě. Děkuji vám za práci, kterou jste odvedl, protože téma, o kterém hovoříte, a zejména v otázce výfukových plynů z nětových motorů, se snažíte napravit eh, politováhodní hodné pochybení, které provedla Evropská komise. Přidáním výfukových plynů z motorů do přílohy 1, které komise ze svého návrhu vyloučila, vyhovujete pozměňovacímu návrhu, které by, který by zelení určitě předložili. Já se domnívám, že Evropská komise vůbec nemá vůbec žádnou představu o tom, jaký signál vysílá. Eh, Evropský parlament provedl šetření k otázce Dieselgate. A ve zprávě, která byla vypracována, se právě nafta a výfukové plyny vznětových motorů zmiňují. Takže já vám za váš pozměňovací návrh, pane zpravodaj, děkuji, ale myslím, že komise to musí ještě sama pochopit. Musí pochopit, jakým způsobem interpretovat tato čísla. Ta čísla jsou skutečně zásadní, protože každoročně, drahé kolegyně a kolegové, každý evropan a každý Evropanka je vystaven, jsou vystaveni znečištění výfukových plynů z motorů a tato expozice se týká 19 milionů pracovníků, což je číslo, které už tady zaznělo. A tito pracovníci jsou vystaveni těmto výfukovým plynům ve své práci při své práci. A také Mezinárodní zdravotnická organizace ho eh, stanovila výfukové plyny vznětových motorů jako látku karcinogenní. To, že někdo tvrdí, že je to možné a že je to pochybné, to, je, to už je věc druhá. A některé, například eh, francouzské noviny a další tisk, potvrzuje to, co už víme dlouho. Všichni jsme na jedné lodi, ať už jsme podnikatelé, nebo zaměstnanci, nebo spotřebitelé. Všichni jsme na jedné lodi a všech se nás tato nebezpečná láska, látka týká. Z tohoto důvodu bychom měli výfukové plyny z motorů zahrnout do pole působnosti. A já stále čekám, kdy se tedy konečně Evropská komise probudí. Na co pořád čekáte? Čekáte, až se stane to samé, co v případě asbestu? Na co čekáte? Jak řekl pan zpravodaj, v případě výfukových plynů z eh, motorů se jedná skutečně o striktní minimum. Je to striktní minimum toho koktejlu chemických činitelů, kterým jsou naši pracující vystaveni. My bychom měli zajít ještě mnohem dále. A já se domnívám, že Evropský parlament by měl se chopit své zodpovědnosti a jako kolegislátor by měl předložit takové pozměňovací návrhy, které povedou k tomu, aby jsme se začali zabývat také reprotoxickými látkami. A tady mám na mysli zejména bisfenol A. Další pozměňovací návrh, který předložíme, se týká toho, že bychom měli zohlednit potřeby postižené populace. Měli bychom se zabývat potřebami těhotných žen nebo žen v reprodukčním věku a plodu. Tady bychom měli stanovit maximální expoziční limity a to se týká jak výfukových plynů vznětových motorů, kde například Nizozemsko zavedlo striktnější ustanovení než například Německo, na které se odvolává pan zpravodaj. A za třetí, vám musím, pane zpravodaji, říci, že tato zpráva by neměla být zanedbávána. Pokud chceme, aby Evropská komise a Evropský parlament opět pozvedli důvěru evropských občanů, tak bychom měli být v oblasti ochrany zdraví mnohem ambicioznější. To, že zaměstnanec dostává za svou práci od svého zaměstnavatele plat, by tohoto zaměstnavatele nemělo ospravedlňovat při tom, aby jej využíval a ničil jeho zdraví. Ano, v tuto chvíli samozřejmě tento návrh představuje technické zlepšení. Nicméně, na princip obezřetnosti bychom neměli zapomínat. Přece jen se tady bavíme o lidském zdraví. A lidé nejs prostě, lidé prostě nejsou laboratorní krysy. Lidé by neměli 10, 20, 30 let pracovat eh, s chemickými činiteli a po té, co odejdou důcho, do důchodu, zjistit, že už jim zbývá nějakých 5-10 let života, právě proto, že pracovali v podmínkách, které je nechránily před chemickými činiteli, které narušovaly jejich zdraví. A toto je potřeba, aby si uvědomila Evropská komise, protože co se týče výfukových plynů z nětových motorů, tak jsme pouze na začátku debaty a e, rozhodně na tuto debatu, e, od této debaty neopustíme. Děkuji, pane Roléne. Dobrá, děkuji. Nevidím tady nikoho z EFDD. Je tady někdo, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Zdá se, že ne. To znamená, že slovo má paní Melenza ENF. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu Rolénovi za jeho zprávy. Já tady mám dvě připomínky. Nejprve, taková formální, nejprve takový formální komentář. Eh, pět výborů bylo osloveno eh, o vydání stanoviska, čtyři to eh, zamítli a výbor Envy mi dal tedy možnost vypracovat stanovisko jako spravodajce, nicméně poté moje stanovisko bylo úplně smeteno ze stolu, protože údajně porušovalo demokratické principy. Což je škoda, protože ve svých pozměňovacích návrzích jsem eh, navrhovala právě princip obezřetnosti, a to princip obezřetnosti, který se týká právě těch chemických činitelů, které jsou v tomto druhém návrhu. Ta situace je skutečně závažná a mě překvapuje, že se tolik bavíme o vznětových motorech a výfukových plynech. Protože většina rakovin, které dnes vznikají, jsou způsobeny více faktory. zatímco Eh, dříve docházelo k lepšímu dodržování pravidel. Samozřejmě v tuto chvíli jsou stanoveny maximální expoziční limity. V některých případech, kdy je například složité tyto limity dodržet, tak prostě dodržovány nejsou. A podniky teď tak stojí před rozhodnutím, že buď tedy nebudou chránit zdraví svých pracovníků, anebo budou muset zavřít. A kontroly eh, v této oblasti nijak nepomáhají. A podniky v tuto chvíli mají velice, složité stanovi, eh, velice složitou pozici, pokud jde například o stanovení cesty kontaminace a o stanovení země, ve které ke kontaminaci došlo. To znamená, skutečně ta situace teď připomíná jakýsi hlavolám. Ale samozřejmě je nutné, aby pracovníci mohli uplatňovat svá práva. Je potřeba, abychom co nejrychleji eh, vyřešili otázku chemických činitelů, které jsou karcinogenní. Pak je tady otázka výfukových plynů z nětových motorů což s tím samozřejmě souvisí. Nicméně k expozici tady může docházet také mimo pracoviště a mimo výkon práce. A právě tady ta otázka začíná být velice ošemetná. Pokud budeme jednat příliš rychle a zbrkle, tak eh, riskujeme to, že nebudeme jednat eh, v nejlepším zájmu pracovníků. A já budu s panem Rolenem spolupracovat a pokusím se být ve svém přístupu pragmatická. Děkuji. Uh, Předávám slovo osobě, která reprezentuje, někomu, kdo bude zastupovat komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Rolanovi eh, za vynikající návrh zprávy, který se zakládá na tom, čeho se už myslím, paní předsedkyně, dosáhli v prvním části eh, těch pozměňovacích návrhů eh, k této směrnici. Samozřejmě je to velmi účinná, silná směrnice a řekl bych, použil bych slovo těžkopádný, ale myslím si, že eh, to byl velmi dobrý postup, který začlenoval sociální partnery, vědeckou obec, členské státy a tak dále. Je to no, jsou takové čtyři fáze. Nejprve konzultace s sociálními partnery, pak jsme tady měli vědecké poznatky a poradenství, dále tripartitní eh, dialog, dále posouzení dopadu a pak ehm, právní analýzu komise a pak jsme učinili tento návrh. A jak jsme už viděli eh, v té první eh, fázi, první části, která by měla být formálně schválena. Vy jste to uschválili tady v parlamentu a rada formálně schválí, myslím, za týden. Takže v rámci tohoto postupu eh, jsme velmi rádi, že vidíme, že parlament velmi zohlednil celý tento proces a tady z návrhu zprávy pana Rulána vidíme, že je to několik vylepšení v tom, jak budeme tento proces popisovat. Myslím si, že je to velice užitečné. Dále výsledek nebo to, čeho chceme dosáhnout. Myslím si, že to je eh, takový plán, který se vyvíjí, investujeme spoustu zdrojů, eh, všechno musíme udělat správně, eh, to znamená, že tady se věnujeme určitým látkám, nemůžeme zvládnout všechno najednou, protože musíme přistupovat vážně k těmto posouzením. Proto je důležité, abychom zohlednili určitou frustraci, neměli chudodávat další látky, měli bychom to všechno dělat krok za krokem. Dále směrnice a její účinky, je důležité eh, si uvědomit, že když eh, začleníte eh, určité látky v této směrnici, jako jste učinila vy, paní předsedkyně, v kontextu poslední zprávy o krystalickém křemenu, a nastane pak to, že je to automatická potřeba nahradit tyto látky. Takže směrnice vlastně tady nedělá žádné kompromisy. Pokud tady začleníte eh, látku, tak vznikne z toho automatická potřeba ji nahradit. Eh, Zaměstnavatel ji musí nahradit jinou látkou. Tedy eh, musíme k tomu přistupovat velice vážně, tak abychom se postarali o to, že budeme vědět, jak to budeme poměřovat, jaké budou účinky a podobně. A myslím si, že toto jste velice dobře zohlednili, jak v první zprávě, tak v této zprávě. Dále Eh, konkrétní látky. Velmi oceňujeme přesný popis eh, celého procesu, to je velmi dobré. Eh, diesel, tady je důležité si uvědomit, že názor výboru SKOL je veřejný. Budeme možná mít jednodušší možnost se s nimi skontaktovat, ale toto je všechno veřejné. Chtěl bych jenom, aby tady nevzniklo žádné dorozumění. V tomto procesu eh, máme vědecké eh, poznatky, ty jsou, se zaměřují na standardy, na standardy eh, motorů normy motorů. Takže eh, veškerá stanoviska, která byla předložena a práce eh, tripartitních eh, sociálních partnerů se věnují těmto limitům. A to způsobilo komisi problém, způsobí komisi problém později, až to budeme zavádět v rámci směrnice, protože mm, jsme v rámci směrnice nebyli schopni najít poměřitelnou právní cestu, jak začlenit hodnotu, která bude propojena s různými typy znětových motorů. A proto jsme museli učinit rozhodnutí, které jste velice dobře, pane Roland popsal, tedy nezačlenit to do tohoto návrhu. Ehm, máme zájem o tom, aby toto dále pokračovalo. Budeme podporovat vaši práci a dialog, který eh, nastane po schválení zprávy. Eh, dialog je s radou je důležitý, abychom eh, se podívali na to, jak to bude postupovat do budoucna. Jsme tady velice otevření, chtěl bych ještě vysvětlit, že je tu velmi silná vůle paní komisařky Tysen z této komise. Chceme přijít s velmi vážnými, poměřitelnými návrhy které eh, nebudou mít eh, účinky, které, eh, jsme, které nebyly zamýšleny od samého začátku. Takže to je všechno v souladu s tím, jak na to nahlížíte vy. A myslíme si, že zpráva je velmi dobře připravena. Děkuji. Děkuji, bohužel vypnout mikrofon. Paní předsedkyně si asi vypla mikrofon. Teď. Ano, jen velice stručně k několika připomínkám. Eh, tento návrh je v podstatě eh, tento návrh zprávy je v podstatě velice jednoduchý, protože žádná skupina nemá vyloženě protichůdný názor. Náš cíl je společný, chceme lepší ochranu eh, zdraví pracovníkům. Samozřejmě tento návrh je ale z technického odborného hlediska velice složitý a proto bychom tuto složitost měli zohlednit. Pokud je o výfukové plyny vznětových motorů, tak eh, to je otázka, která je klíčová pro osoby, které jsou tímto problémem postihnuty. Já jsem se eh, si přečetl několik studií o elementárním uhlíku. Snažil jsem se přijít na nejlepší vzorec. Nicméně měli bychom se snažit o stanovení takových limitů, které jsou bezpečné pro lidi a které je zároveň velice snadné nějakým způsobem ověřit a dodržovat. A pokud moderní motory působí méně problémů, pak je to právě proto, že mají splňovat limity, které byly stanoveny přísněji. Dále pokud jde o tu netrpělivost, o, kterých, o které hovořila komise, tak to máte samozřejmě pravdu. My, po, my potřebujeme stanovení limitů pro mnohem více látek, opravdu mnohem více látek, ale je potřeba postupovat určitým tempem při eh, stanovování limitů pro konkrétní látky a proto navrhuji pravidelný přeskum, pravidelnou revizi tak jak jsem to stanovil ve své zprávě. A pokud jde o látky reprotoxické, tak já jsem se skutečně setkal s ženou, která pracovala ve zdravotnictví a která mě upozornila na to, že ta situace je tady skutečně absurdní, protože právě osoby, které mají e, za e, úkol chránit zdraví ostatních, sami to zdra- svoje zdraví často riskují, protože pracují s chemickými činiteli, které pro ně můžou být nebezpečné. Dále pokud je otázku malých a středních podniků, tak samozřejmě nejde o to, že bychom chtěli chránit jedny pracující více než druhé. Spíše jde o to podat pomocnou ruku malým a středním podnikům, které nejsou ve stejné situaci jako podniky velké. Toto jsem zmínil také v otázce kontrol a v otázce následných eh, kroků a sledování, tak jako o tom hovořila tuším Karima. Tohle je skutečně důležité protože často ta rakovina se u těch lidí objeví eh, teprve po ukončení jejich profesního života, když jsou ty osoby v důchodu, takže proto je důležitý i ten následný dohled nad zdravím těchto pracovníků. Rovněž eh, se domnívám, že bychom eh, neměli vycházet pouze z nákladů, které tyto opatření budou mít, protože pokud se podíváte na náklady, které generuje, generuje zdravotní stav, těchto lidí, tak eh, jsou skutečně ty náklady závratné. Rovněž eh, bychom eh, se měli snažit bojovat proti tomu, aby to narušilo hospodářskou soutěž v některých sektorech. Pak pokud jde o dohodu MEFSI, tak tato dohoda se mi zdá skutečně důležitá a zásadní. bylo by dobré, kdyby se do podobného postupu, do podobných dohod mohlo zapojit co nejvíce zúčastněných stran, protože ve chvíli, kdy bude to zapojení veliké, tak se nám podaří automaticky vyřešit celou řadu problémů. Protože v rámci těchto dohod často vznikají věci, které jdou dokonce nad rámec zákona, předjímají ty zákony a potom tím pádem je pro ně mnohem jednodušší se nové legislativní úpravě přizpůsobit. A já se budu těšit na příspěvky jednotlivých kolegů a kolegyň a velice se těším na to, až budeme moci znovu začít pracovat na tomto tématu, protože, jak eh, říkám, tato práce by měla nastávat eh, pravidelně a já se na ní velice těším. Děkuji. Thank you, Mr. Roland. Děkuji, pane Roland. Myslím si, že to je také součástí diskuze, kterou jsme vedli mm, už během celých let, během let mm, v této, na tomto výboru. Eh, takže ehm, je to Jde o konkurenci mezi nízkými eh, platy eh, v Evropské unii a tím, že nebudeme mít eh, dohodu o eh, rovné práci, rovném platu za eh, rovnou práci ve stejném místě. Tahle jsme diskutovali ehm, o karcinogenech. Tady máme stejný přístup, ehm, jestli bychom měli jít spíše dolů, takže budeme mít ehm, riskantnější prostředí rizikovější prostředí pro naše zaměstnance v některých členských státech a vyšší ambice v jiných členských státech. A nebo řekneme, že v Evropské unii mm, nebudeme eh, eh, konkurovat, mm, mm, nebudeme tady mít eh, stejná riziková prostředí. Děkuji vám a budeme teď pokračovat s touto prací v našem výboru i nadále. Lhuta, poslední lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. prosinec, poledne. Eh, zdůvodnění, zvážení eh, a doporučení je 22. 23. Eh, leden a hlasování výboru pro zaměstnanost je naplánován na 21. až 22. února příštího roku. Dále pokročíme. Myslím si, že se teď Můžeme eh, přejít bodům 6, 7, 8, 9, 11. To jsou udělení absolutoria eh, za rok 2016 eh, jednotlivých agentur. A toto je zase vaše práce, pane Rolane. Máte slovo. Merci. Un dossier qui est techniquement plus... Děkuji. Ano, toto téma je z technického, z odborného hlediska jednodušší než to předchozí. Jedná se udělení absolutoria za rok 2016. Vycházeli jsme většinou ze zpráv Účetního dvora Evropské unie. Já nebudu příliš zabíhat do detailů, ale přece jen chci uvést alespoň několik prvků, které jsou podle mě důležité. Nejprve s uspokojením chci konstatovat, že Účetní eh, dvůr EU eh, prohlásil veškeré operace Eurofoundu, CDFOPu, ETF, EU eh, e OŠA, Eh, za legální a správné. Jedná se o agentury, které pracují v rámci svého konkrétně stanoveného pole působnosti, které spadá do pravomoci našeho výboru. Eh, skutečně je důležité, abychom při své práci mohli vycházet právě z výsledku práce těchto agentur, jak už jsme několikrát viděli. Vykonávání rozpočtu za rok 2016, jeho míra byla eh, vysoká, nicméně prostředky převedené do roku 2017 byly často rovněž vysoké, což bychom neměli ztrácet ze zřetele. Rovněž dochází k lepší spolupráci mezi jednotlivými agenturami, takže se, podaří, takže se daří vytvářet synergie, což zvyšuje výkonnost jednotlivých agentur. My jsme si za posledních měsíců četli, eh, měli možnost seznámit se s třemi návrhy. Jednalo se o, o revizi zakládajících nařízení Eurofoundu, CDFOPu a EU OŠA a tady, co mi přijde důležité, je skutečně zachovat eh, třístrané zapojení, třístranou účast v těchto agenturách v rámci řízení a zprávy. Toto třístrané zastoupení je pro mě skutečně zásadní. Samozřejmě, že tyto agentury nedopadly perfektně, proto tady zdůrazňuji některá doporučení účetního dvora, která by měla být dodržena, pokud eh, chceme eh, efektivitu práce ještě vylepšit v následujících letech. Nicméně je důležité i nadále vést eh, konstruktivní a výkonný dialog, který nám umožní, aby i udělení absolutaria v následujících letech bylo stejně bezproblematické. Thank you. Děkuji. Předám slovo zpravodajům. Začneme SD. Schatzheime, máte slovo. took me a sorry. Mi to trvalo, mluvám se. Děkuji a chci pogratulovat eh, panu Rulánovi za tradičně vynikající práci, eh, za kterou jsme všichni velmi vděční. A jsem si jist, že stejně jako on sám řekl, jsme všichni spokojeni. Zdá se, že všechno z právního hlediska je korektní a v pořádku. A to je vynikající výsledek. Jen bych rád eh, učinil pár krátkých poznámek, abych eh, doplnil to, co říkal pan Roland v tomto konkrétním případě Eurofound zdá se, že to je exemplární instituce, kde je stoprocentní míra plnění a má zkušenostmi, také říká, zkušenost z práce v parlamentu, že to je velmi nejistá práce, a jsou to konkrétní eh, složky, analýzy, eh, které stejně tak byly zcela příkladné a eh, všechny byly velmi užitečné. K mm, obecnému rozpočtu Eh, asi bychom eh, si měli eh, být vědomi toho, že vlasti jako 4,8 ehm, ekonomicky sociální soudržnost, to je stále ještě dost mm, vysoké číslo a ještě se musí odvést z práce, i když tady budu souhlasit se s pravodem v odstavci 4, že nepotřebujeme zvláštní mechanismy, ale potřebujeme lepší vymáhání stávajících mechanismů k ETF. Tady bych chtěl poznamenovat, že nám soudní dvůr, učení dvůr řekl, že mm, e, některé věci byly neuspokojivé, tedy oblast nám není úplně uspokojivé. E, e, mm, já jsem jedině Eh, jel na místo Universo Bimba, je to krásné eh, místo. Eh, dál jsem se nedostal, ale pokud účetní dvůr řekl, že toto je neuspokojivé prostředí, tak toto se musí prošetřit. SEDEFAP za 99,9 míra plnění a to mluví samo za sebe a hm, opět to znamená dobrou práci, z které my parlamentu můžeme také profitovat. A konečně je už, už, už zase vysoká míra plnění ne tak vysoká, jako to bylo v roce 2015, ale pořád je to ještě mm, velmi solidní výsledek e, s kterým můžeme být všichni, myslím, spokojeni. E, takže už, myslím, nemusím nic víc dodávat. Je to velmi dobrá situace a dobrá zpráva. E, pana zpravodaj, děkuji. Děkuji panu Simonovi. Ulrike Trebesus není přítomná eh, z EKR, za EKR a nikdo další tady EKR eh, nezastupuje. Takže přejdeme k ALDE. Dva zpravodajové, pan Slimovič, máte slovo, a k obecnému rozpotu ehm, eh, k agenturám také. Máte slovo, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval zpravodaji eh, za práci, která eh, je velice eh, solidní. Nejprve bych rád řekl, že toto je první mm, kvalifikovaný stanovisko, které bylo vydáno určitým dvorem a myslím, že to je znamení efektivity, efektivní práce komise a členských státech mm, mm, a e, sice je to ale e, více standardizovaný a e, postup, který je lze odhadnout, ale vidím, že všechny oblasti, které tady byly zdůrazněny, jsou hm, oblasti, které legitimizují další návrhy, s kterými přichází eh, komise a eh, o tom by se dalo diskutovat. Ale eh, ponechám tuto diskuzi na pozdější období, protože co se týče dalších návrhů, tedy mělo by se o těch návrzích diskutovat v jiné ne. Tady, tady diskutujeme o absolutoriu a proto je to politování hodné, že výdaje ekonomické sociálního soudržnosti Eh, tedy základní zdroj eh, eh, politiky v méně rozvinutých oblastech, že toto je stále ještě charakterizováno velkou mírou chyb 4,8 a tato míra chybovotosti eh, tady je nad, nad mm, Práhem eh, eh, celkového rozpočtu Evropské unie. Ještě více politování hodné je to, že hlavní jednou silou této chybovosti je to, že na úrovni členských států máme nespůsobilé náklady, ehm, dále výběr nespůsobilých projektů a ehm, různých příjemců a v neposlední řadě také ehm, Um, um, um, omezování legislativy v oblasti získávání eh, veřejných zakázek. A dále jenom jedna třetina, 168 eh, projektů eh, byla dokončena v této oblasti a to nám ukazuje, že celý systém, že tady nebyl zvolen správný systém poměřování, takže můžeme, my bychom měli správně sledovat to, jak jsou tyto programy prováděny. Část těchto projektů Eh, nedosáhla svých eh, cílů. Toto je eh, nepřijatelné, téměř polovina projektů. Tady ani nevíme, co vlastně tady sledujeme. Takže jejich poměřování toho, jak je to dobré, jestli peníze byly vydány, toto všechno je zcela nemožné. Eh, zdroje Evropské unie, Evropské unie by měly být řádně vydány, měli bychom být schopni sledovat tyto finanční prostředky eh, optimálně. Eh, tak, jak už účetní dvůr řekl, komise by dále měla propojit úroveň plateb, místo toho, aby jenom znovu potvrzovala náklady a měli by, by byl zvolen jednodušší postup, tak aby se snížilo administrativní zátěž, aby to vedlo větší transparentnosti. Také bych Aniž bych tomu věnoval příliš mnoho času, chtěl bych zdůraznit eh, potřebu zlepšení monitorovacího systému. Eh, chci zdůraznit ehm, potřebu takového politováhodného eh, stavu ehm, ehm, onoho místa, které bylo zmíněno. Tady to může ohrozit budoucí aktivity a jak eh, účetní eh, dvůr řekl, všech, všechny 41 eh, evropských agentur je spolehlivých, ovšem jsou tady určité výhrady, co se týče jejich operativní účinnosti přehodnocení v rozpočtových položek a dále jsou tu ještě prostředky, které se přenášejí do dalších let. Je zásadní, že komise vyžaduje standardizovaný systém řízení tak, aby to bylo, eh, bylo možné poměřovat kontinuálně. Na konci roku 2016 agentury zaměstnali spoustu personálu ve srovnání s roku 2015. Na ně byly, tím byly uloženy eh, nové úkoly, eh, což může být rozumné, ale přesto musíme udělat přeskum tohoto, protože možné účinky Brexitu budeme mít zase na druhé straně. Takže zvýšení úkolů, zvýšuje se počet personálu, ale na druhé straně se eh, tady snižuje rozpočet. A, a Zvláště bychom měli eh, zvážit přesun londýnských agentur. Závěrem předložíme pozměňovací návrhy, které odráží to, co jsem právě řekl a eh, chci, vyčkám návrh stanoviska, budu se těšit na další plnou spolupráci mezi stínovými zpravodají. Děkuji. Thank you, Děkuji, paní Harkin. Teď byl tam zase Europan a Máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, eh, zpravodaji za eh, velmi důkladné stanovisko. Pojmu to velmi stručně. Mám takový lehčí úkol. Jak jste řekli, tak ty účty jsou v pořádku Vy jste také eh, zdůraznili eh, velkou eh, míru plnění jednotlivých agentur, které velmi účinně pracují. Ještě jedna otázka eurofondu a k nařízení Tady, myslím, každý rok od za poslední léta jsme viděli Eh, zvýšení. Já jsem měla takový krátký hovor eh, a eh, říkala jsem si, jestli bychom mohli toto vylepšit. Poslední poznámka. Je to taková otázka na ehm, zpravodaje. Každý rok jsem s tím nebo s nebo sama píšu tyto návrhy, ale tady stále hovoříme o vysoké eh, eh, míře eh, plnění plateb, které se také částečně přenáší z roku na další rok. Ano, vidíme, že toto je, že tady máme k tomu skvělé validní důvody, ale je v tom také určitý negativní tón, tak já si ří, tak chci, tato otázka zní. Ehm, máme tady tento roční princip. Znamená to, že bychom měli být flexibilnější v určitých oblastech. Každý rok, eh, když si stanovíme stejné věci, ale pak hm, vidíme, že eh, agentury, pokud dělají svou práci řádně, mají platby, které jsou přenášeny z jednoho roku na další. Eh, myslím, že bychom měli najít nějaké řešení pro toto, nebo alespoň nějaké nové znění, které nebude tady tomuto propučovat jakýsi negativní otón. Děkuji. Děkuji. Pokusíme se to tedy zohlednit v rámci diskuzí o agenturách. Nevidím nikoho za zelené. Zdá se, že tady nikdo není. Jean Lambert tady není. Je tady někdo za GUE? Kdo chce něco pronést. Není tomu tak. EFDD nemá stínové k tomuto a za ENF tady také nikdo není. Je tady někdo za komisi, kdo chce něco dodat k tomu, co tady zaznělo? Zdá se, že tomu tak není. To znamená, že pokud jde o harmonogram, tak Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 5. prosince. V výboru budeme přijímat 23. ledna, hlasovat v, v příslušném výboru se bude 19. března a na plenárce bude přijetí v dubnu 2018. Můžeme tedy pokračovat eh, dalším bodem na pořadu jednání, což je předložení pracovního dokumentu útvaru komisy na téma zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě v roce 2017. Tímto tedy dávám slovo zástupcům komise, respektive zástupkyni paní Kaufmann. Za komisi máte slovo. Děkuji. Děkuji, přeji hezké dopoledne. Jsem velmi potěšena, že mohu být mezi vámi. Možná bych měla se sama eh, krátce představit. Jsem ředitelka eh, otázek zaměstnanosti a sociální rozvoje v DG Employment za poslední tři roky a eh, kromě toho se zabývám koordinací evropského semestru, sociálního dialogu, analýzou a nedávno také jsem Geographical Unit. Jsem ráda, že vám mohu předložit dnes spolu se svou kolegyní, se svým kolegem Pešner a Alesí von Marie naši zprávu, která se nazývá ESTA, tedy zaměstnanost sociální rozvoj v Evropě. A než tak učiním, tak bych chtěla zdůraznit dvě novinky, které se týkají této zprávy. První my jsme předložili eh, lhůtu, mělo to být koncem roku a tato, eh, teď to bude v létě, tedy bude to zřejměno eh, v červenci. Myslíme si, že toto je strukturální zpráva, jde o strukturální otázky a proto je to lépe načasováno, i, takže budeme moci do toho zapracovat ještě jiné politické iniciativy, které se budou stavat příštím roku. Nebude to jenom tedy otázka toho, konce tohoto roku. A chtěla bych říci, že eh, zároveň jsme přesunuli ještě další zprávu, na které pracujeme a to je zpráva o eh, trhu práce od říjnu. Tady se soustředíme na segmentaci pomoci. A asi e, jste svědomi také třetí zprávě, kterou, které pracujeme, to je společný návrh zprávy o zaměstnanosti. E, tady nám byl předložen konzivní balíček, v, tom, v kterém tato zpráva byla také začleněna. Takže druhá novinka. Dosud jsme Eh, neměli takové eh, téma, které by, bylo, eh, které by šlo napříč vším, ale teď máme takové obsáhlé téma, to je férový přístup v rámci všech generací, k tomu se vrátím trošku později, ale v zásadě jde o to, abychom zvýšili povědomí o této důležité otázce a abychom také poskytli, určitě ukázali politické pozadí mm. Dovolte mi, abych vám krátce eh, řekla něco k ESTA. Eh, jde o férový přístup v rámci generací. Z různých pohledů na to nahlížíme. Než, tak, než to uděláme, tak máme vždycky jednu sekci, která se zabývá eh, nedávným vývojem nebo vlastně trhu práce a sociálním vývojem. Tady vidíme určitá vylepšení, jak jste také včera slyšeli při prezentaci balíčku ČS Ehm, dále se podíváme na dopady Dále sledujeme to, jak mm, si mladí lidé vedou na trhu práce, eh, co se týče sociálních podmínek mm, a jsou tady určitě výjimky, rozdíly, mm, někteří jsou znevýhodnění, co se týče platu a nebo také pracovních podmínek ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi. A pak mm, se díváme, soustředujeme na demografické změny na jedné straně tu máme eh, dopady na budoucí potenciál mládeže, když se podíváme na, na stárnutí populace. A to je něco, co musíme překonat. Je to velmi důležité, abychom si udrželi určitou míru eh, blahobytu. A na druhé straně pak máme eh, otázku férového rozložení zdrojů. A tady se soustředíme na to, jak Ehm, ehm, mladí lidé si stojí oproti starší generaci, nejenom dnes, ale jak to bude vypadat do budoucna. Sledujeme otázky toho, co se stane eh, s náklady, které budou spojené se stárnutím, kdo je ponese. Myslíme si, že eh, mladá generace eh, bude platit vyšší příspěvky, bude déle pracovat a až se stárne, Otázka je to, jaké bude dostávat dávky, toho bude asi to bude značně méně. Ehm, také chceme vědět, co se teď děje ehm, u staré generace, tedy dva dopady, které teď máme na trhu práce a určité nevýhody na trhu práce, plus to, co se děje v celém penzijním systému. Tyto dva eh, efekty se vlastně vzájemně posilují, takže výsledek pak je celkově ještě trochu horší. Eh, víme, že jsou tady určité penzijní reformy, které byly už provedeny a bude jich zapotřebí asi ještě více. Ehm, tedy je jasné, že budeme potřebovat větší začlenění lidí do trhu práce, ehm, zvýšit se musí produktivita a ať to už to znamená cokoliv, ehm, co do politických doporučení. Jen velmi rychle k nedávnému vývoji. To je jeden z klíčových slajdů, který vám ukazuje, že od roku 2013 eh, jsme zaznamenali zlepšení v míře nezaměstnanosti. Myslím, že víte, že je to zhruba 0,8 eh, eh, zlepšení na rok. A míra nezaměstnanosti je teď na 7,5 v Evropě. To je na hodnotě z roku 2008. A jsou tu důležité eh, rozdíly. Když se podíváte na nejvyšší a nejnižší míru, tak eh, uvidíte, eh, že úplně dole, ještě po to linii, kterou vidíte, tam máme Českou republiku a když půjdete směrem nahoru, tak uvidíme Řecko. Takže jsou tu důležité rozdíly, velké rozdíly mezi členskými státy, dlouhodobá nezaměstnanost také se snižuje, i když to chvíli trvalo, než k tomuto poklesu došlo.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 Jak vidíte, sociální situace je stabilizovaná, eh, lehce se zlepšuje. míru privace sociální, materiální, tady vidíme určitý pokles, kontrolní pokles od roku 2013, eh, když se eh, podíváme na práci nízkou intenzitu mezi lety 2014-15, tady došlo také k vylepšení a to znamená, že celkově eh, tedy sociální exkluze a hrozba chudoby se snižuje, mluvíme o 5,7 milionech v okamžiku, kdy se to začalo eh, snižovat, ale eh, víme, že eh, jsou to, to jsou čísla, kde jsme začínali, jsme tedy zhruba na situaci začátku, máme samozřejmě strategii 2020, chceme dosáhnout menší, ještě menší chudoby, takže tolik Toto tolik vývoj. Teď se vracím tomu, proč se věnujeme eh, této, eh, tomuto tématu Intergeneration Fairness. A eh, tady vidíte, že životní standard má vzestupnou tendenci generace, to znamená pro mnohé z nás, je to nahoru, mladí lidé budou na tom lépe, než jsme my a tak dále. A tak je to jasné, že tento kulturální vzestup, že ten nemůžeme považovat za něco automatického krize eh, způsobila to, že mnozí lidé eh, eh, začali pokulhávat. Tady mnoho mladých lidí zůstal stranou. Bílý dokument o budoucnosti Evropy z března zmiňuje, že je tady riziko, že generace dnešních mladých může být na tom méně dobře než jejich rodiče. Už minulý rok v projevu o stavu Unie předseda Juncker eh, mluvil o svých obavách, eh, které se týkaly mladé generace. Takže Tady vidíme, eh, že musíme přemýšlet o um, férovém přístupu na příštími generacemi a nejde jenom o dopadu krize ten byl konkrétní dopad na mladé lidi. Víte, že jsme tady, eh, že máme pořád ještě velkou míru eh, nezaměstnanosti eh, mládeže, ale je to také otázka demografických změn a toho, jaký to má dopad na mladé lidi, jak je to disproporční. A myslím si, že Eh, nejde jenom o eh, mladé lidi, je to i, týká se to i otázky eh, našeho budoucího systému a týká se to také důvěry v institucí, včetně důvěry v, Evropské, v Evropskou unii jako celek. Teď vám ukáže pár eh, aspektů týkajících se trhu práce a eh, penzijních eh, systému, pak nechám pohovořit kolegyně, snad budou schopny lépe zacházet s počítačem než já, tak co se týče výsledku na trhu práce. Tady vidíme, že máme rozdělení, určitou, určité rozdíly mezi generacemi. Z Máme tady generaci starší a mladou generaci, která byla silně postižena nezaměstnaností v posledním desetiletí, to vidíme jasně na tomto slajdu. A poté, co se to snížilo v 90. letech, míra teda rozdíl nezaměstnanosti mezi mladými a starými se eh, zvýšila zase v důsledku krize. A to eh, před nás klade velkou výzvu, výzvu pro mladou generaci nejenom eh, co se týče současného příjmu a účasti na pracovním životě, ale také co se týče dalších možností eh, si získávat určité dovednosti, mm, ale také se to týká jejich příspěvků do systému mm, penzijního důchodového, o tom jsem už mluvila. Součástí toho, co jsem právě říkala, je ehm, taková více fragmentovaná ehm, pracovní dráha mladých lidí mezi 25 a 39. Ti jsou více um, takové eh, níž práci s eh, která trvá déle, eh, Deset let například pro eh, mladé eh, lidi a to je signálem velké dynamičnosti a velké nejistoty i pro starší osoby. Pro starší osoby na druhé straně to zůstává relativně stabilní. Dále je to otázka překvalifikování. Mladí lidé jsou často více kvalifikováni než ostatní věkové kategorie. Pak tady máme nestandardní práci, takový posun k nestandardní práci. To se týká mladé eh, generace eh, více než eh, střední a nebo starších osob. A pak také zvýšení práce na častý, částečný úvazek, no, pokud je to, jsou tady nové typy, nové formy práce, pokud je to dobrovolné bázi, tak po pořádku. Pak jsou ty nejisté pracovní podmínky, to se také týká mladé generace, takže celkově to je zdrojem další eh, práce, eh, zvláště využívání eh, smluv na částečnou, na, na omezenou pracovní dobu, dále budoucí další nárůst produktivity, nové dovednosti a pak aby jde o to přispívat do budoucna, do důchodových systémů, tak mm, aby se bylo Iránu žádným způsobem. Teď eh, demografický eh, vývoj, podíváme-li se eh, do budoucna, tak máme velkou část lidí, kteří nejsou plně integrováni do trhu práce a teď vidíme budeme mít kontinuální pokles v absolutním vývoji počtu obyvatel tak eh, tady máme omezené integraci na trh práce, to sledujeme dnes zvláště, eh, co se týče žen nebo starších zaměstnanců nebo eh, lidí s pozadím migrantským ve srovnání se Spojenými státy, kde Eh, máme eh, vstoupá toto eh, číslo, si nemůžeme dovolit pokračovat s touto, s touto omezenou integrací lidí na trh práce takže se snižuje věk pracujícího obyvatel a to před nás staví další výzvy. Ale teď předám slovo nejprve mé kolegyně Alisi a potom Jorgovi. Hi everybody. So after this... Dobrý den všem, takže po tomto úvodu a přehledu celé zprávy se pokusím soustředit na otázku generačního rozdělení pracovního trhu. Eh, pokusím se zaměřit také na to, co to znamená pro mladé a co můžeme udělat, co je tedy úlohou politiků, chce tedy tu otázku položit takto. Na tomto grafu vidíte eh, roz, generační rozdělení na trhu práce, které se projevuje různými způsoby. Předtím jsme viděli graf, který ukazoval eh, eh, to, jak roste, rostou rozdíly v nezaměstnanosti. A tady vidíte úroveň zaměstnanosti podle věkových skupin. Jedna skupina 25 až 39 let, druhá 40 až 64. Podíváme se tedy na věkovou skupinu 25 až 39. Skutečně, jak vidíte, se nejedná úplně o mládež v pravém slova smyslu. My jsme se stanovili tuto kategorii stanovit šířeji. vidíte, že ty vzorce zaměstnanosti jsou velice, po, eh, velice podobné a že ta zelená linka je stabilní. To znamená, že ten trend se tady zlepšil a došlo ke snížení toho rozdílu v zaměstnanosti dvou věkových kategorií. A jak vidíte, tak eh, od eh, roku 2008 tady u této skupiny rostla, neza, eh, se snižovala nezaměstnanost mnohem rychleji, což je pravděpodobně jeden z důsledků krize. Eh, mladí lidi se dokážou, dokážou čelit výzvám pracovního trhu, což jsou jednak strukturální změny a jednak určité dědictví krize. pokud se podíváme na další slide, tak tady máme některé eh, kritické situace pro mladé lidi, které jsou zvyšovány existencí nestandardních smluv. Tady existují tři hlavní formy nestandardní práci. Jednak jsou to práce dočasné na částečný úvazek, eh, dočasné práce na plný úvazek a stálý částečný úvazek. To jsou tři hlavní typy, ale samozřejmě existují ještě i další. Tady vidíte eh, situaci v roce 2005 a v roce 2016. Eh, nestandardní práce, podíl nestandardní práce mezi lety 2005 a 2015, eh, respektive 16, vzrostl ve všech kategoriích objem lidí zaměstnávaných na, dočasné, na dočasných pracovních místech je téměř dvojnásobný u té mladší generace což zjistíte, pokud se podíváte zejména na modrý a žlutý sloupec. A rovněž eh, dalším ukazatelem je také nedobrovolná práce na částečný úvazek, která je mnohem vyšší u mladších lidí než u té starší věkové skupiny. A dočasná práce škodí růstu, protože tito zaměstnanci, tito pracovníci nemají žádné pobídky k tomu, aby nadále zvyšovali svou kvalifikaci v rámci svého zaměstnání. Rovněž tito pracovníci mají méně možností účastňovat se školení ve srovnání se stálými pracovníky. Nestandardní práce jako taková není nutně problematická. Tato práce se stane problematickou teprve ve chvíli, kdy si ji propojíme s mírou nezaměstnanosti a s výší výdělku. A právě tento graf ukazuje souvislost mezi nestandardní prací a nízkým platovým ohodnocením. Modré sloupce ukazují pracovníky se standardními smlouvami na plný pracovní úvazek a ty zelené e, části představují nestandardní pracovní smlouvy e, pro pracovníky mladého věku. Takže vidíte, že tito lidé mají jednak nestandardní smlouvy a rovněž vydělávají méně. A tyto dva sloupce dohromady pak dávají podíl pracovníků s nízkými platy. Tady jsme rozdělili pracovníky do tří věkových kategorií. Eh, tohoto grafu vyplývá, že mladí pracující jsou vystaveni riziku nižšího platu mnohem častěji než eh, jejich starší kolegové. A my jsme toto srovnání provedli pro roky 2007 až 2014 pro všechny tyto tři věkové kategorie. A eh, právě u té nejmladší kategorie vzrostly špatně placené práce nejvíce. Rovněž u těchto nejistých pracovních míst vidíme, že ta zelená eh, část grafu eh, eh, klesá, takže to je alespoň nějaké pozitivní zpráva. Pokud jde o postavení mladých lidí na pracovním trhu, tak eh, toto postavení samozřejmě sebou nese určité následky a toto je první z těch následků. Mladí lidé jsou častěji vystaveni nízkým platům a nestandardním smlouvám, což má samozřejmě vliv na jejich podíl výdělku z pracovní činnosti. My jsme to tady opět rozdělili do věkových kategorií, ale doporučuji, abychom se podívali spíše na trendy než na absolutní čísla. Podívejme se na trend toho zeleného sloupce, který představuje mladé lidi. Vidíte, že jejich podíl eh, příjmu klesá. A to samozřejmě nesouvisí pouze s demografickými efekty. Samozřejmě to souvisí uh, i s některými relativními změnami, ale souvisí to také se změnami, ke kterým dochází v politice odměňování. Dalším následkem této situace je dopad na rozhodování v domácnosti, eh, na rodinné rozhodování. Eh, má to dopad na rozhodování, které souvisí se vzděláváním a se založením rodiny. Tato snížená ekonomická odpovědnost mladých lidí je výsledkem několika faktorů. Od roku 2000 jsme svědky toho, že dochází k odkládání samostatného bydlení mladých lidí a že mladí lidé častěji déle zůstávají se svými rodiči. Samozřejmě v rámci členských států EU se tato situace liší. Rovněž od roku 2000 dochází k nárůstu věku matek mezi lety 2007 a 2014 se ukázalo, že zakládání samostatných domácností eh, se posunuje do čím dál pozdějšího věku. a rovněž to souvisí se zodpovědností za neaktivní členy domácnosti, jako jsou například eh, studenti. Eh, k té přezetí této zodpovědnosti nedochází, takže tito lidé často zůstávají eh, samotní, svobodní. Čím více jsou mladí lidé vystavováni nestandardním pracovním smlouvám, tím větší vliv to má na jejich odkládání založení rodiny. V té zprávě samotné vidíte korelaci mezi těmito dvěma údaji. To znamená, je tady korelace mezi e, nestandardními pracovními smlouvami pro mladé lidi a růstu věku při zakládání rodiny. To znamená, že situace na pracovním trhu má negativní dopad na, na plodnost, což samozřejmě už se souvisí s oblastí rodinné politiky. Ještě než předám slovo kolegu Jorgovi, tak bych chtěla zdůraznit, že máme několik platform, kde můžeme vést sociální dialog také s tvůrci politik. Souvisí to také s oblastí eh, nových dovedností. Vidíte, že, otázka, že oblast vzdělávání je čím dál důležitější. A vidíte, že se vzděláním se ten, ty rozdíly v nezaměstnanosti zvyšují, zejména v čase. Dnešní pracovní trh eh, intenzivněji vyžaduje konkrétní pracovní dovednosti a tyto pracovní dovednosti získávají na důležitosti. Proto je důležité, aby mladí lidi aby mladí lidé měli více pobídek, více motivace k tomu, aby investovali do svého vzdělání a odborné přípravy. Rovněž je důležitý dopad rodinného prostředí. Abych to uzavřela, domníváme se, že investování do lidského kapitálu a rovných podmínek eh, v rámci tohoto období technologických změn je skutečně klíčového významu. A nyní předám slovo kolegovi. So good morning. Um... Přeji hezké dopoledne. Um, budu velmi stručný, jenom položím otázku, jestli si to můžeme dovolit, když vidíme, že mladí lidé jsou stále více znevýhodňováni, zvláště na trhu práce. A otázka je, myslím, legitimní. Můžeme si toto dovolit. Myslím si, že je tu více budoucích výzev. Jedna z nich je demografická výzva, o které jsme právě slyšeli. A přejdu hned do medias res. Toto je Eh, pracující populace, ta velká černá linie, to je pracující, jsou pracující obyvatele, tady, co máme v červené, to je aktivní populace, která se účastní na trhu práce a zelená, eh, to je zaměstnanost. Tedy pracovní příležitosti rozdíly mezi červenou a zelenou eh, linií jsou jasné. A co nás tady zarážíš, zaráží, ještě než začnu, je obrovský rozdíl mezi červenou linií a Eh, onou linii, která nám ukazuje pracující eh, obyvatele. Z 90 lidí, kteří nejsou zaměstnáni v Evropě v této věkové skupině, je 70 milionů lidí není aktivních. Ani se neúčastní eh, trhu práce. A to jsou ti, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce. A mm, vlastně v, máme Urban barometr, tady musíme zaktivizovat tyto lidi, kteří jsou, byli dosud neaktivní a začali jsme už s odhady budoucnosti. Tady můžeme otevřít celou škálu e, možností. E, dva předpoklady můžeme vyslovit o tom, jak budou, bude vypadat budoucí e, aktivita aktivní populace. Takže ty nej, nejdůležitější oblasti, které předpokládáme, to je míra aktivity, teda procento aktivního no, populace, pracující populace a ti budou i nadále pokračovat. Ti se nebudou zvyšovat do budoucna. V minulosti jsme, jak vidíte, tady měli určité Eh, pozoruhodný eh, nárůst. Do budoucna nepředpokládáme další nárůst eh, této aktivity. To, čemu říkám scénář vysoké aktivity a tady chci vyslovit velmi optimistické hypotézy, co se týče zaměstnání žen nebo starších lidí nebo vzdělávacího pokroku, jak jsme právě viděli, také větší vzdělání zvyšuje možnosti zaměstnání lidí. Teď se podíváme na tento graf, tak tady v tomto scénáři vysoké aktivity do roku 2030 všichni, kdo budou moci pracovat, budou pracovat, budou na trhu práce. A Toto je veliká, široká paleta e, politických kroků. Eh, když se podíváme na tento velký scénář, mluvíme o 30 milionů lidí z dlouhodobého hlediska. A toto je rozsah tzv. aktivační politiky. To je to, co politika může udělat, aby dále aktivovala eh, lidi, účastnice trhu práce a umožnit další růst zaměstnanosti. Eh, co můžeme říct o tomto růstu zaměstnanosti? V minulosti jsme viděli růst zaměstnanosti o 1%, zhruba 1% eh, na rok. To je relativně stabilní průměr mm, ještě i před rokem 2000 eh, a bylo to narušeno, jak vidíte tady, krizí, přerušeno krizí. A od té doby tedy ten eh, zestup eh, po roce 2013 po krizi, eh, zase jsme zpátky na onom jednom procentu růstu zaměstnanosti na rok. A když budeme na této cestě pokračovat, když se na to podívám třeba za pět let, Kdybychom pokračovali v tomto jednoprocentním růstu, tak dosáhneme cílu zaměstnanosti Evropa 2020, tedy 75 míry zaměstnanosti. Problémy, jak rovněž vidíte začnou až později, trošku později v scénáři s nízkou aktivitou bez dalších aktivačních mm, kroků. Nastane toto. Další růst zaměstnanosti eh, se bude nemožný a to velice brzy. Eh, zaměstnanost bude poklesávat Eh, pár let po roce 2020. Budeme konfrontováni negativním eh, eh, růstem. Pokud se nám nepodaří aktivovat mladé lidi a pokud je budeme aktivovat a budeme aktivovat daleko více lidí, aby vstoupili na trh práce, budeme schopni pokračovat v tomto jednoprocentním růstu po dalších deset let. Takže eh, tady budeme otevřené možnosti. Pro eh, ještě dalších deset let budeme mít možnost ehm, ehm, takové, takové exploze dále rozšiřovat tuto zaměstnanost. Kolem roku 2030 nebo krátce poté nastane stejná situace jako deset let předtím, tedy onen scénář nízké, eh, nízkých aktivit míra zaměstnanosti ta bude samozřejmě mnohem vyšší, 30 milionů lidí. Ale když se podíváme na tento scénář vysokých aktivit, i když využijeme všech možných zdrojů, které budeme mít na e, trhu a když budeme aktivovat co nejvíce, tak budeme ve stejné situaci, jako tom bylo v onom tzv. nízkém scénáři 10 let předem. E, předtím. Zaměstnanost se zastaví, nebude růst, bude poklesávat mm, a bude se e, poklesávat počet pracující populace. A Eh, to bude mít také dopad na růst další. Když se podíváte sem eh, na růst eh, ADP, to je jasná rovnice. Máme tady určitý potenciál růstu Ehm, určitý růst produktivity a také růst ehm, nezaměstnanosti. To jsou ty tři přísady, dá se říci. A tady vidíte relativně stabilní průměr. 1% růstu ehm, v minulosti v důsledku další zaměstnanosti a další v růstu produktivity. A pak přišla krize a se vším tím otřásla. Nemluvím, nebudu teď mluvit o krizi. Zapomeňme na krizi a obraťme se k období po krizi, kde vidíte, že situace nebyla úplně přesně stejná, ale podobala se trošku situaci předtím. Zdá se, že to je něco jako stabilní průměr, dvouprocentní růst. Jednak um, um, zaměstnanost k tomu přispěla a potom růst produktivity. Zdá se, že to můžeme nazvat něčím jako stabilní eh, průměr. A pak do budoucna. Proč nepředpokládat to, že eh, nárůst eh, ADP bude takovým hodnotou, podle které to budeme poměřovat. Mm, potřebujeme 2% do budoucna, řekněme, abychom si udrželi eh, náš eh, standard. Eh, ta pracující skupina ta byla jiná, tady to bylo jiné procento, to by znamená, že mnoho politiků by dnes bylo nespokojené, Kdyby to bylo 1,4%, co uděláme s tímto 1,4% růstem do budoucna? Když se podíváme na to, že růst zaměstnanosti se začne vyvíjet negativně, a to dost brzy v tomto nízkém scénáři, co nastane? Produktivita to bude muset vykompenzovat. A budeme konfrontováni se situací, kdy růst produktivity z dlouhodobého hlediska ehm, bude muset ehm, ehm, nahradit tu, eh, bude se muset zvonásobit. Tak eh, dnešní mladá generace bude muset masivně zvýšovat eh, míru produktivity. Tento takzvaný vysoký scénář v příštích deseti letech, ale poté se situace zase vrátí k tomu, kde byla. Tedy produktivita se téměř zdvojnásobí. A toto nastane dříve či později bez ohledu na to, jak optimističtí budeme na trhu práce. Co to má teď co dočinění s touto eh, férovostí napříč generacemi? Kdo bude zvyšovat produktivitu? Je to, jsou to dnešní mladí lidé, stejní mladí lidé, které známe z té prezentace předtím, kteří byli nevýhodněni na trhu práce. A pak řekneme, dobrá, pokud aspoň dostanou část tohoto koláče, ano, ale tady přejdu k tomu, k té, k tomu části, která se týká rozložení. Už to pojmu velmi stručně, jenom si představte, je zjednodušení situaci. Evropská unie je jedna země s velkým důchodovým systémem, předpokládáme to. A všichni budou eh, pracovat pracovat mezi 20 a 65 lety a všichni nad 65 let budou v důchodovém systému. Úroveň eh, důchodu 47 průměrné mzdy. To je dnes, eh, dnešní průměr. A Eh, toto je scénář jasný, eh, toto může, tady můžeme propočítat, že potřebujete 14 eh, příspěvku ze mzdy pro tuto populaci, tak abyste vyvážili příjmy a výdaje, tak jak se, budou, jak se to bude platit do důchodového systému. 40 Je otázka, jestli můžeme udržet tuto úroveň, když se podíváme na demografické změny. Nedovedu si to představit. Podívejte se na modrou eh, linii, o to jsme mluvili, to je pokles pracujících obyvatel a ta červená, to je navýšení populace starší než 65 let, potenciální důchodci. Takže pokud si budeme chtít urovnit, to, udržet tuto úroveň eh, penzí na 47%, tak míra příspěvku eh, bude se muset téměř zdvojnásobit do budoucna téměř zdvojnásobit, ale nebudou tady žádné další reformy. Ano, můžeme říct zdvojnásobení eh, míry příspěvku, to není možné. Musíme pomyslet na náklady na práci, čisté mzdy, to to nebude možné. Takže tedy míra příspěvku by se neměla vůbec zvyšovat. V tomto případě eh, se bude muset oplatit, eh, budeme muset zmenšit, snížit důchody. Co se nastane do budoucna, bude něco tak uprostřed mezi těmito dvěma extrémními scénáři. Jsem si tím téměř jist. Eh, do budoucna nastane toto. Eh, míra demografických změn, které nás čekají, stárnutí, eh, tady politici začnou přemýšlet o tom, že určitá navýšení příspěvků bude nezbytné. Tomu nemůžeme zabránit, ale musíme to do určité míry udržet v jistých mm, mezích. Úroveň, Měli jsme tady 20%, nechceme, aby míra příspěvku se zvýšila nad hranici 20%. A v tomto případě mm, míra eh, důchodu, to je to červené, to bychom mohli udržet na 47%, tak dlouho, do, do, do, do kdy se bude míra těchto příspěvků eh, zvyšovat. Mm, a mm, až omezíme těch 20%, eh, pak přestanou důchodci platit tím, že budou mít, nízk, budou mít nízké eh, důchody a pak se řekne do roku 2060 nebo 70, Tady uvidíme, že náklady stárnutí nebudou rozděleny na budoucí přispěvatele a budoucí důchodce. Toto budeme muset přijmout nízké, nižší důchody a ostatní budou mít vyšší příspěvky. A možná bychom si položit otázku, jestli je to spravedlivé. A dostávám se teď k závěru. Měli bychom eh, se eh, podívat na tento scén. Eh, lidé, kteří se narodili v určitých letech, třeba v letech 1997, to jsou mladí lidé, kteří vstupují na trh práce dnes. A vidíte, že dnešní mladí lidé po celý svůj život budou platit v průměru daleko vyšší příspěvky, než je dnešní průměr. A stejní mladí lidé, stejní lidé ve stejnou, tady ne ve stejnou dobu, ale později jako důchodci, budou muset přijmout eh, daleko nižší důchody než dnešní důchodci. Tomu říkáme dvojí zátěž stárnutí. Takže dnešní mladé lidi, budoucí generace, eh, ty ponesou dvojí zátěž stárnutí. Teď už skončím, už jenom jeden slide. Co nastane, když všichni budou pracovat o rok déle? Ano, když integrujete lidi do trhu práce, tak uvidíte pak ty rozdíly. Pokud někdo budou všichni pracovat o rok déle, tak se stane mm, to, že když se podíváme na míru příspěvku, můžete mít daleko, ty příspěvky mohou být daleko vyšší. To znamená aktivace trhu práce, investice do zaměstnatelnosti lidí. A tady bych to ukončil. Děkuji. I will take one more. Děkuji, ještě minutku. Budu velmi stručná. Hekl. Ještě je tu jedna kapitola, která se zabývá sociálním dialogem. A tato dialogana, eh, ta kapitola nám ukazuje, že mladí lidé jsou méně zastoupeni v odborech. Vidíme také toto v eh, oblasti soukromých eh, služeb eh, a pokud lidé mají jenom dočasnou práci, tak členství v odborech je nižší, to je jeden slide a druhý slide nám ukazuje, že mladí zaměstnanci jsou, nejsou pokryti dohodami, kolektivními dohodami, které by měly platit pro všechny a to můžeme do jisté míry spojit s typem práce, kterou vykonávají, takže je to otázka zastupování mladších zaměstnanců odbory. A možná bude zapotřebí zlepšit toto jejich zastoupení. Ještě další slide. Určité kroky se už eh, činí na obou stranách eh, odbory a eh, zaměstnanci, jak to udělat, aby se přiblížili mladší a starší zaměstnance. zaměstnanci. Tady máme k tomu dohodu, ale to nebudu detailně vysvětlovat. A konečně bych ráda řekla, že už to jsou výzvy, které tady byly nastíněny. Tady to vidíte na trhu práce důchodové systémy, také výzvy, co se týče určitých životních rozhodnutí Vidíme, že řada politických doporučení, ať jsou to iniciativa zaměřená na dovednosti nebo jiné, ty už existují. A nedávno eh, to bylo prohlášení o sociálním pilíři, to už existuje. Takže o to více důležitější eh, nejenom zlepšovat eh, konvergenci mezi členskými státy, a Eh, zvyšovat, řekněme, eh, so, zlepšovat sociální situaci v rámci členských států, ale je důležité nezapomínat na to, eh, že tady máme mezigenerační aspekty, například zlepšování situace mladých lidí a jejich vyhlídky. A také to, co pro ně mohou udělat veřejné instituce. A tím to teď ukončím. Děkuji vám. Thank you very... Děkuji vám za tuto velice zajímavou prezentaci. My bohužel nemáme k dispozici ty slajdy, které jste nám ukazovali. Bylo by možné, abyste nám je zaslali? V tom případě bychom je mohli zaslat také členům, kteří tady dnes nejsou. A určitě by bylo užitečné, kdyby my i oni jsme měli k dispozici tato čísla. A pak, když je tady někdo, kdo se chce k této prezentaci vyjádřit, tak nyní máte prostor. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako vy bych chtěl poděkovat komisi za tuto velice e, zajímavou užitečnou prezentaci i za práci, kterou provedli. Ještě před e, krizí, která trvala posledních deset let, e, se o těchto tématech hodně hovořilo a během krize jsme hovořili o tématech, které byly aktuální a na tato se trošku pozapomnělo. A zazněly tady dvě důležité věci. Tou první věcí je ta bilance, kterou samozřejmě všichni známe a kterou vy jste při své práci upřesnili. Tady je důležité si uvědomit, že tyto věci se zhoršily ještě před samotnou krizí. A to už ať už se jedná o nejistá pracovní místa pro mladé lidi nebo naopak horší zaměstnávání starších lidí. Toto jsou věci, které se děly již před krizí. Nicméně, abych dotáhl dokonce to, o čem jste hovořili, ta generace, která dnes platí, je ta střední generace. Generace řekněme od 35 do 55, abychom to zjednodušili. A pokud nebudeme dělat nic, tak hrozí, že mladí lidé kteří mají nejistá pracovní místa, budou muset i dále spolehat na pomoc svých rodičů. A zároveň lidé v důchodu budou také potřebovat pomoc svých dětí. S tím, jak roste průměrný věk. Lidé se dožívají běžně 80-90 let, tak i tito lidé, kteří eh, čelí celé řadě zdravotních problémů a omezení, budou potřebovat pomoc svých dětí a té střední aktivní generace. To znamená, že se můžeme klidně stát svědky naprosto katastrofické situace, kdy ta jediná pracující generace se bude muset částečně postarat ze svého platu o jak tu mladou, tak tu naopak starší generaci. A teď se dostávám k tomu, co bychom měli učinit. Já, já souhlasím s těmi závěry, které jste vyvodili. pokud budeme počítat pouze se zvyšováním příspěvků, tak to je neproveditelné. Pokud budeme chtít snížit důchody, tak je to také neproveditelné. A propojit obojí je velice, velice složité. A tady vstupuje do hry otázka věku odchodu do důchodu, tak jak jste o tom hovořili. Existuje možnost posunout věk odchodu do důchodu a tím pádem rozšířit tu aktivní populaci o něco více. A je možné tedy ten rok odchodu do důchodu posunout o jeden rok. Já s vámi souhlasím v tom, že existují dobré důvody, proč bychom toto měli zvážit. Nicméně je to něco, co zároveň nefunguje automaticky. Nemůžeme to zavést automaticky, pokud nezměníme pracovní podmínky. Ve studiích, kterým jsem se na toto téma věnoval, tak z těchto studií vyplynulo, že pokud posuneme věk odchodu do důchodu, tak eh, problémy ve skutečnosti nastávají již dříve, protože často je potřeba určité odborné přípravy nebo školení v 45 letech. Některá zaměstnávání také, některá zaměstnání nemůžete vykonávat až do toho nejvyššího věku, protože to prostě není možné. A také s věkem klesá produktivita těch eh, zaměstnanců. To znamená, do toho vašeho návrhu je potřeba přidat tyto dva kvalitativní aspekty. Za prvé je nutné zaměřit se na otázku vzdělávání a odborné přípravy a musí se jednat o vzdělání a přípravu celoživotního charakteru. To znamená, musí tam existovat možnost odborné přípravy a školení v 45, v 55, tak aby ti lidé v tomto věku už se mohli připravit na práci, kterou budou moci vykonávat, až jim bude 65 nebo 75. Protože v různých typech zaměstnání eh, dochází k určité zátěži a ta zátěž není stejná a je potřeba se na ní připravit. A ten druhý kvalitativní prvek souvisí s tím, že na konci aktivního života by mělo být možné věnovat se pracovní činnosti na částečný úvazek a nikoliv na úvazek plný. A to by mohlo prodloužit tu akti- tu, ten aktivní věk třeba ještě o dva roky. Nicméně je důležité zajistit, aby při přechodu na částečný pracovní úvazek dále existovaly stejné nároky na důchod, tak aby člověk, který bude souhlasit se snížením pracovního úvazku, nebyl potom bytý na výši důchodu. Skutečně se jedná o vzorec, který je velice složitý, velice komplexní, ale myslím si, že to správné řešení by skutečně mohlo jít tímto směrem. Ještě jednou vás chci také, eh, vám chci poděkovat za eh, tu vaši prezentaci, kde jste zmínil i další důležitou otázku, a to je otázka imigrace. A my víme, že v Evropské unii bude imigrace v budoucnu velice důležitá. Je důležité zvážit eh, některé její dopady. Právě imigrace vy jste mluvil o tom, že může určitým způsobem zmírnit ty rozdíly mezi těmi dvěma křivkami. Tím já si ale nejsem úplně jistý. A já doufám, že se nám podaří získat ty slajdy také písemně, abych si je mohli ještě posléze přečíst. Děkuji. Děkuji. Nyní prosím paní Harkin a potom vám dám možnost komise, aby mohla zareagovat. Děkuji, také já chci poděkovat komisi za tuto velice zajímavou prezentaci. Já se omlouvám, já v tuto chvíli už bych měla být někde úplně jinde, ale ta prezentace byla tak zajímavá, že jsem prostě musela zůstat do konce a vyslechnout si to. Pan kolega Rochefort v podstatě řekl už spoustu věcí, které jsem chtěla říci i já, takže už to nebudu opakovat. Souhlasím s tím, že během krize byla tato témata opomínána, protože jsme měli jiné věci, na které jsme se museli soustředit, ale nyní by měla, měly tyto otázky dostat ústřední prioritu. Je důležité zajistit, aby se do jakéhokoliv řešení mohli zapojit všichni sociální partneři, protože sociální partneři zastupují všechny generace a to je důležité. Celá řada z těchto problémů vznikla ještě před krizí. A my bychom eh, se měli snažit o takové řešení, které nepovede ke konfliktu mezi generacemi, tak aby to řešení nezapomínalo na někoho. A neměli bychom hledat ta řešení zbrklé. Naopak měli bychom se soustředit na udržitelná řešení, která vyřeší problémy, které vyřešit potřebujeme. pokud jde o zdvojnásobování příspěvků, snižování penzí, tak pokud, i kdybychom udělali obojí, tak to stále nestačí. A pokud se podíváme na tu možnost pracovat dole, déle, a tam samozřejmě zabíháme do otázek, jako je přizpůsobitelnost pracovní se pod, pracovním podmínkám a podobně, tak tím pádem respektive my bychom se na to měli podívat naopak. Mladí lidé často mají nedobrovolně částečné úvazky, přičemž tuto možnost částečných úvazků by měli mít naopak starší lidé, zatímco mladí lidé by měli mít možnost získat plnohodnotný úvazek na plnou pracovní dobu. Takže i toto je otázka, na kterou bychom se měli zaměřit. Když lidé dospějí do určitého věku, řekněme 60 let a více, tak eh, důchod eh, začíná být zvažován jako automatická možnost, ale tak tomu samozřejmě není a nemělo by tomu být. Toto bychom měli změnit. Také bychom lidem neměli říkat, že musí pracovat do 65, 67, 69, 60. To také ne. Neměli bychom vybudovat systém, kdyby lidé měli mít možnost zůstat pracovně činní, pokud si to budou přát, tak, abychom skutečně zodpovědnost za své jednání měli v každé generaci my sami. A tím se dostávám k tomu poslednímu komentáři, který zazněl, který je důležitý, a to je dopad imigrace. To je také velice důležité téma a já vám ještě jednou děkuji za vaši prezentaci. Ano, děkuji. A paní Kaufmann, máte slovo. A vy rozhodnete, koho přizvete k diskusi. Děkuji vám za velmi zajímavé poznámky k otázce migrace. Poprosím eh, eh, Jurka, aby se eh, věnoval tomu ve větším detailu, ale začnu tímto. Vy jste se zmínili o tom, že míra aktivity, míra zaměstnanosti starších osob už byla před krizí relativně nízká. Ano, to je pravda, ale myslím si, že bych chtěla, chtěla bych říct něco o pozitivním vývoji také eh, v tomto smyslu. V roce 2006 míra zaměstnanosti starších osob mm, byla 43% a teď je to 55%. Takže tady máme alespoň takový kontinuální eh, trend eh, zvyšování pracovníků eh, ve vyšších věkových kategoriích a to je, myslím, něco, co by mělo pokračovat. Pak souhlasím s tím, že typ práce je důležitý, to, jak lidé pracují, je taková, takový úkol pro členské státy, sociální partnery a pro nás bude dost obtížné zjistit, kolik eh, hodin starší lidé pracují ve srovnání s mladšími, ale určitě by to měl být nějaký optimální systém. Třeba eh, také zpropočítávaný pod, eh, kolem hodin, celoživotní učení, to je také klíčový aspekt. Jak říkal Jörg, produktivita se musí zvýšit a měla by se zvýšit u mladých lidí, ale jsem přesvědčena, že by to se mělo stahovat na všechny, protože jinými slovy, máme-li proces celoživotního učení se a tak e, produktivitu, se zvýší také produktivita starších osob a um, myslím, že to usnadní situaci, než kdybychom se pouze soustředovali na mladé lidi co do zvyšování produktivity. Budeme to uh, muset sledovat u všech, na všech frontách. Uh, Eh, ještě se krátce vrátím o něm hodinám. Eh, pokud je tu jedna věc, kterou můžeme sledovat, eh, co se týče míry nezaměstnanosti, tak jsme na míře roku 2008, ale ještě tam nejsme co do odpracovaných hodin, takže mm, situace v oblasti zaměstnanosti se zlepšila co do počtu zaměstnaných a e, také hodin, hodiny odpracované jsou důležité. Tak, jak jsem slyšela na nedávné konferenci, tam se to e, vysvětlovaly ty rozdíly, rozdíly ve mzdách a, a mezi mzdami odpracovanými hodinami. Takže musíme to také poměřovat podle hodin. E, určitě souhlasíme s tím, o čem jsme se zmiňovali, tak nemůžeme se jen vzájemně obvinovat. Tomu se musíme vyhnout. E, zprávu jsme se snažili e, e, rozpracovat tak, že se soustředujeme na mladé, ale nemělo by to skončit tak, že se budou obvinovat starší, staří. Jde o to, jak zmírnit situaci mladých, jaká jsou politická opatření, která potřebujeme. A pak ještě migrace. Tady bych chtěla nejprve říct, že dřívější zpráva ST měla celou jednu kapitolu o emigraci a o tom, jak ehm, vždy závisí na tom, co děláte, jaký typ dovednosti lidé mají, ehm, jak pak, pak tedy celá, celé, ehm, jestli potom integrace na těch práci je eh, dobrá nebo ne, to na tom závisí, to jsme velice úzce sledovali a musím říct si také, že v kontextu evropského semestru je to pro nás klíčový aspekt. Chceme se postarat o to, aby eh, integrace lidí s migračního pozadím byla vyšší, tak aby dostali eh, lepší eh, příležitosti, aby se lépe začlenili do trhu práce a eh, to už začíná péčí o děti. Tady se musí zlepšit dovednosti dětí s migračním pozadím, tak aby tady byla taková mobilita sociální, která půjde nahoru. A konečně takzvané simulace. Jirk to mm, vysvětlí trošku detailněji to souvisí s otázkou toho, co můžeme udělat, abychom eh, eh, eh, lépe zajistili integraci lidí s migračním pozadím je lepší integraci na trh práce. Ještě než předám slovo, bych však měla říct, že od té chvíle, kdy byla zavedena tato simulace, Eh, to, ten závěrem by nemělo být, že všichni by měli pracovat o rok déle. To je simulace, která ukazuje, co by nastalo, kdybychom všichni pracovali o rok déle, ale zároveň víme, že toto to je situace, která je specifická v jednotlivých členských státech. Některé členské státy jsou pokročilejší, některé musí ještě to udělat více. A eh, teprve uvidíme, kde bude správné řešení. Prosím. Ano, jenom velmi stručně. Jak už říkala Barbara, my jsme se věnovali mm, otázce migrace v naší zprávě. A trošku jsme si pohrávali s různými eh, předpoklady a můžeme z toho vědět závěr, že když zvýšíte, mm, když se zdvojnásobíte míru migrace dnes do roku 2025, příštích, řekněme, deseti eh, letech, eh, tak eh, zmírníte situaci z krátkodobého a delší dlouhodobého hlediska. Zmírníte onen tlak na produktivitu, ale neodstraníte to. Ho. Takže tlak na produktivitu bude stálý, bude konstantní v příštích letech. Ale na druhou stranu bych vám chtěl ukázat toto. Když mluvím tady to vidíte na tomto grafu, eh, tak nějaká neviditelná eh, eh, ruka. Snížím, snížím důchody, zkrátím je. A máte pravdu, nezačlením, nezačlenil jsem do tohoto grafu možnost vyšší migrace a také do toho nezačlenuji možnosti odloženého odchodu do důchodu. Ehm, co tím chceme říci? Je, musí to být takový politický mix tlak vytvářet příští eh, růst a vyvážit eh, důchodové systémy, to nemůže se zakládat pouze na produktivitě. Musí tady vzniknout mix, eh, mluvili jsme také o míře plodnosti a podobně a jsou tady politické simulační faktory, různé modely, tak jak to funguje v různých členských státech, které se soustředují na zaměstnatelnost, na náklady na práci a které se soustředují na další aktivační faktory. Děkuji. Okay. Uh, well, thank you for... Dobrá. Děkuji tedy, že jste zde s námi zůstali až do konce a odpověděli na všechny otázky a zároveň jste nastínili další otázky, se kterými se budeme muset v následujících letech vypořádat. Budeme muset ukončit schůzi, ale ještě jednou připomenu, že budeme velice rádi, pokud nám všechny tyto informace a slajdy zašlete písemně, tak abychom je mohli rozeslat i členkám a členům, kteří tady dnes nemohli být. A samozřejmě se k tomuto tématu ještě vrátíme. Jsme výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti a toto je rozhodně jedno z témat, na které se musíme v budoucnu zaměřit. Ještě jednou děkuji paní Kaufmann, Alesi a ostatním za tuto velice zajímavou prezentaci a za zaslání slajdů, abychom je mohli následně rozeslat. Další eh, schůze se uskuteční 4 prosince odpoledne mezi třetí hodinou a půl sedmou. Thank you.